Dobrá. Takže znovu. Zvo? Už je to v pořádku? Dobrá. Takže já vás znovu zdravím. A navrhuji v bodě 11 našeho pořadu jednání, abychom dali okamžitě slovo Riku Alberovi, který založil uh, in, francouzský institut boje proti stresu IFAS, a e, naše výměna názorů se nazývá o stresu v práci, individuálně kolektivní rozměr, kontextu přeskoumání zprávy paní Karina Deli, Evropské strategii 2007 až 11 pro zdraví a bezpečnost při práci. Takže já vám dávám slovo a prostor pro vaši prezentaci. Já vám děkuji, paní předsedkyně. A e, prosím o další e, slide. Voilà. Euh, je, je vais juste essayer de montrer que... Euh, Já vám jenom chci ukázat, že ještě nad rámec samotného stresu velmi důležité téma, s kterým se potýkáme, eh, v podnicích jsou vztahy při práci. A stres může někdy maskovat tuto problematiku vztahů v práci. A na začátek, jestli dovolíte další slide, chci obrátit vaši pozornost k jedné skuteč, skutečnosti, a to, že stres je de facto ideologickou otázkou. Proč to říkám? Neboť stres je určitým vztahem mezi omezeními, nebo tím interfejsem mezi omezeními některými. A já se omlouvám, protože eh, jsem sem dorazil pozdě, to byl určitý stresový faktor, byla, byla tam spoustu lidí dole, prostě to jsou ty běžné překážky, na které naláží, narážíme v životě. A pak je tu na té druhé straně ten způsob, jakým ten stres řešíme, jakým k němu přistupujeme, jakým řešíme ta omezení. A to znamená, nemůžeme říct, že všechno je tady je záležitostí omezení a my je totiž musíme snížit, ale pak je otázka, co by mělo dělat eh, například město Brusel, aby řešilo všechny ty zácpy dopravní a podobně. Jistě, to je určitá vize, kolektivní vize stresu, že musíme omezit, ta, že musíme snížit míru těch omezení. A pak ale existuje určitý konstantní stres, jemuž se někteří přizpůsobují lépe, jiní hůře. To znamená, že tady už máme jakousi, jakýsi liberální pohled na ten stres, založený na té individuální kapacitě. Takže vždycky je tam určitá ideologická konotace. A proto je to téma, v kterém je poměrně těžké postupovat vpřed, eh, dosáhnout nějakého pokroku v posledních letech, protože všichni jsou považováni eh, jak za lidi, kteří, eh, kteří hovoří spíš z hlediska buď toho jedince, anebo z hlediska těch omezení, jimž čelí. A tady se stýkají tyto dvě ideologické tyto, tato dva, tyto dva ideologické pohledy na věc. Teď si podívejme tady na toto přehledné schéma a e, z něj vyplývá ta mnoho dimenzionální povaha stresu. E, máme tady ty takzvané predikátory, e, je tady pět, je z nich pět a pak následky, čili jakési příčiny a následky. Máme tady ty prediktory, což jsou určité eh, faktory, které mohou předvídat, předpokládat ty následky. A v těchto předpokladech máme máme jich pět a i pokud jste žena, která má nízkou eh, životní ekonomickou úroveň, jste eh, s dětmi a přitom jste svobodná, no tak máte samozřejmě eh, tento predikátor stresu na velmi vysoké úrovni než nějaký muž, který žije v rodině a tak dále a na lepší ekonomické úrovni. Všichni máme určité genetické dědictví, které svým způsobem vytváří naše dispozice či predispozice k tomu trpět stresem. A kromě toho jsou tu takzvané životní události, čili life events. A to jsou všechny ty věci, které nás v životě potkávají, třeba dopravní nehoda, věci, co se nám dějí v našem v partnerském vztahu a tak dále. A to je něco, s čím nemůžeme manipulovat. To je prostě něco, čím musíme projít, nemáme na to žádný vliv. Pak jsou tu ty profesní stresové faktory, a to je právě to, co nás zajímá. A pak to, co se týká různých životních podmínek, hygieny životní a duševní, jestli máte kolem sebe síť přátel, jestli dobře spíte v noci, jestli děláte sport, jestli e, máte dobrou výživu a tak dále. To jsou věci, které můžeme ovlivnit a které záleží na nás samotných. Takže tyto životní podmínky jsou něčím, na čem můžeme jednat, v čem můžeme jednat jak kolektivně, tak individuálně. A pak je tu to, čemu mm, já říkám transakce, to je to zvládání, zvládání stresu. A co je určující? Jednak, jakým způsobem ohodnotím, vyhodnotím tu situaci subjektivně, ze subjektivního hlediska a poté, co jsem takto situaci vyhodnotil, jak zvládnu emoce. Protože to, co nás stojí něco potom, to jsou ty emoce, které tím stresem vzniknou. A potřebujeme eh, jakousi společenskou podporu. Pokud máte dobrou sociální či společenskou podporu, tak pak vaše schopnost absorbovat stres výrazně vzrůstá. Pak jsou tu dopady, a těch je mnoho. E, představuje to rizikový faktor pro zdraví, protože stres sám o sobě v každodenním životě není považován za chorobu, ale za rizikový faktor, jako třeba cholesterol. Od určitého překročení určitého stropu, pokud nám stoupne cholesterol nad tuto úroveň, jsme vystaveni riziku ale samotný faktor, samotný fakt, že máme zvýšený cholesterol, ještě není chorobou. Je to pouze rizikový faktor. Čiže když je nám dobře, cítíme se dobře, nebo naopak necítíme, tak to může vyvolat potom celou řadu eh, různých onemocnění. A velký risk, eh, velké riziko, kterému jsme eh, vystaveni, spočívá v té možnosti měřit ten stav jednotlivce. Jestli jsme vystresováni trošku, hodně nebo velmi. A pak e, jsou tu ty takzvané stresové faktory, kdy muž, které nám pak umožní vytvářet korelaci mezi stresovými faktory a stavem jednotlivce. Jenže to je svým způsobem mylný model, protože my nemůžeme na pracovišti měřit některé další parametry, které mohou rovněž mít dopady. Čili je nesmírně důležité stres měřit, ale musíme tak činit prostřednictvím stavu těch jedinců, abychom opravdu identifikovali, kdo je vystaven tomu riziku. Ale někdy můžeme příliš rychle udělat určité vztahy, to znamená, protože je někdo vystresován ve, v práci, znamená to, že ho stresuje ta práce. Tak, Nechci se jevit jako příliš provokativní, ale chci konstatovat jednu zásadní věc. Stres eh, představuje určitou cenu, kterou platíme za přizpůsobení se té překážce, čili to je otázka adaptability. Co to je stres? To je, kolik mě stojí to, abych se přizpůsobil nové náročné situaci, eh, před níž jsem postaven. Uvědomme si, že tato otázka přizpůsobivosti či adaptability, která se týká nás všech, a je to otázka eh, přežití, otázka života, to je něco, co přímo souvisí s tím, jaké máme, jak jsme vyškoleni, jak jsme připraveni na to se přizpůsobovat. A jakmile se přestaneme přizpůsobovat, jakmile přestaneme pobízet lidi k tomu, aby se přizpůsobili, no tak co se stane? Oni o tu schopnost se přizpůsobovat přijdou. To pak znamená, že v nějakém podniku, kde jsme nechali lidi v úvozovkách úplně bez stresu. A říkáme jim, jen si dělejte to, co jste vždycky dělali, nic neměňte. A v průběhu let tito lidé naprosto pozbyli své schopnosti se přizpůsobovat a pak sebe menší stres se pro ně stává nepřekonatelnou překážkou a vyžaduje obrovské úsilí k přizpůsobení. Takže na to dávejte pozor. Ta myšlenka, že bychom na pracovišti neměli mít vůbec žádný stres, stres no to je v podstatě model důchodu. To, to je situace, kdy už nemáme žádné problémy a žádné překážky, nemusíme se ničemu přizpůsobovat a v takovém případě velmi rychle uh, Eh, pozbýváme své přizpůsobovací schopnosti. Jenže vzhledem k tomu, že jsme ve světě, který vyžaduje stále více přizpůsobování, ocitáme se v situaci, kde jsme velmi snadno a velmi rychle vyvedeni z míry. Další slide, prosím. Takže já trvám na tom, že stres je naprosto subjektivní záležitostí. To, co stresuje mě, to není ta překážka samotná, ale mé vnímání této překážky. A toto vnímání je emocionální povahy. Takže co to je stres? To je určitá rovnováha mezi mým vnímáním té překážky na straně jedné a na straně druhé vnímání mé schopnosti této překážce čelit. Mám skutečně tuto schopnost té překážce čelit v rámci té takzvané transakce? To je jedna otázka. A jaká je ta překážka, které čelit chci? Čili čemu teď dochází na pracovištích? Že my, jsme, my se snažíme úplně zrušit na základě různých jevů to vnímání těch lidí ve vztahu ke své schopnosti čelit překážkám. My jsme najednou naše spolupracovníky dali do jakési pozice obětí, kdy se viktimizují ve vztahu ke svému pracovišti a svým podmínkám na pracovišti. A čím více cítíte jako oběti, tím více se ta eh, celá záležitost toho vnímání zase zjednodušuje, simplifikuje a ocitáme se v určitém začarovaném kruhu, kdy máme pocit, že eh, nemáme žádnou možnost něco dělat, žádnou možnost na něco reagovat. Ten jedinec má pak daleko intenzivnější vnímání toho stresu, protože neví, co by mohl dělat tváří v tvář těm překážkám. Takže tady vzniká systematická nebo systemická viktimizace. A to posiluje stres. A tím se dostáváme k těm vztahům na pracovišti. Čeho jsem si všiml, když jsem pracoval s mnoha podniky mezinárodními i domácími. A konstatoval jsem, že to, tato, toto zhoršování těch vztahů na pracoviště se zhoršilo, e, v uplynulých se zintenzivnilo mezi zaměstnanci na straně jedné a tím vedením podniku na straně druhé. To je jednak z důvodu financializace těch podniků. To znamená to, že máme teď eh, vedení a akcionáře, kteří se zajímají pouze o finanční hodnotu toho podniku z krátkodobého hlediska, aby byla návratnost, krátkodobá návratnost investic a tak dále. A to vede pak k tomu, že, že se z těch spolupracovníků někdy dělají právě oběti, dochází k té viktimizaci a my potom jsme svědky toho, že 65% nějakého týmu a to, těch spolupracovníků pak má za to v nějakém podniku, že jejich zájem se liší od zájmu vedení. To znamená, pokaždé, když někdo ve zvedení přijme nějaké rozhodnutí, tak zaměstnanec si myslí, že toto rozhodnutí přijal ten člověk jen pro sebe a v zájmu, ve svém vlastním zájmu, nikoli v zájmu podniku samotného. A e, tento pocit, že jsme obětí, je něco velmi intenzivního. Čili já jsem obětí systému, finančního systému, myslíme si, v kterém nemám žádnou možnost nic udělat, jak, jakýmkoliv způsobem se bránit, musím to pouze vytrpět. A teď se podívejme na to, jak se ty organizace vyvinuly. V čem jsou ty silné stránky? Za prvé, individualizace výkonu, a to velmi uh, markantním způsobem. My jsme učinili z, jako determinantu úspěchu to, co dělá ten jedinec, ne to, co dělá kolektiv. Čili jsme úplně izolovali toho jedince od kolektivu. A samozřejmě, že je to, to má dopad i na sociální dialog, protože když už nejsem v, dialog, v kolektivu, jsem pouze jedincem. A sociální dialog pak je něco, co mě nezajímá co se mě netýká. Mě zajímá jenom pozice mě vůči vedení. Čili to je ta otázka ta individualizace výkonu, kdy se ovšem ocitá ve velmi nevyvážené situaci, protože jak může jeden člověk čelit vedení, to je situace, v které jak má pocit, že nemá šanci. Další faktor. Je tu určitá koncepce procesu retailorizace, jak se tomu někdy říká anglosasky, to znamená, kdy kdy jsme v minulosti měli všechny tam možná dramat, dramata v některých podnicích v nedávné minulosti, různé sebevraždy a podobně. Ten proces, ta pravidla, která jsou všem vnucována, je něco, co nahradilo management. Nikdo už nemá vůbec žádný eh, prostor k vlastní iniciativě. Všechno je určeno tím procesem. A Všichni jsou pouze výkonnými jednotkami, kteří provádí ten proces. A toto ještě posiluje pocit, že jsme se stali obětí a že nemůžeme nic dělat. A tím se opět zvyšuje naše vnímání stresu. A na základě individualismu došlo také potlačení té sociální sítě, která nám umožňovala se lépe bránit proti stresu. Co to je ta sociální eh, podpora nebo sociální síť? na koho se mohu obrátit, když chci o něčem mluvit, když chci, aby mi někdo pomohl, poradil, když o, o něčem si potřebuji promluvit, tak to, že jsme učinili ze všeho pouze proces, takový ten line management, kdy úplně maximálně omezujeme ty úkoly, které někdo dělá, a řekneme někomu, ty dělej teď jenom tohle, jenom se koncentrujte na to, to co děláte a to je všechno. A tím jsme vyloučili tu podporu od okolí, kolektivu, managementu a tak dále. Třetí faktor, který se mi jeví jako velmi vysvětlující a důležitější, je jakýsi nesoulad mezi na straně jedné očekáváním určitého pokroku, který byl hierarchický a teď spíš je laterální. Teď už čím dál tím méně je ten pokrok hierarchicky, hierarchicky nahoru. A tím se dostáváme opět eh, do problematiky kariérního postupu, vývoje kariéry a tak dále. Takže, co bych vám mohl dát jako, eh, teď nabídnout jako určité pobídky k úvaze. Já si myslím, že nemůžeme uchopit stres, pokud ho neměříme. Čili musíme měřit stres. Ale stres musíme měřit tak, že měříme ten stav té populace, pracující populace, protože to je ukazatel, který je nejvýznamnější, který nám umožňuje plus minus sledovat, jak se vyvíjí eh, stav pracujících. Eh, teď ovšem riziko je, že z fyzického něco nahradíme úplně eh, psychickým. Když bychom řekli, že všechno je subjektivní a je to neustále potlačováno. Když jsme na úrovni fyzické, tak vidíme ty limity vidíme, že existuje určitý fyzický limit, ale na psychické oblasti už není taková jasná viditelnost těch limitů. Musíme tudíž se naučit měřit stres, ale se dvěma faktory, že musíme eh, odlišovat individuální a kolektivní, protože existuje individuální stres, který musíme řešit individuálně, aniž bychom měli měnit nutně všechny překážky a všechna omezení. Ale pak je také kolektivní stres. A tam už se musíme zamýšlet nad eh, těmi omezeními a nějakým způsobem s nimi něco udělat. Další věc, která je strašně důležitá, je, že vždycky se někomu v tom podniku nedaří a někomu se daří. A eh, to znamená, že my to nemůžeme měřit globálně, ale musíme měřit právě tu populaci, které se nedaří. Několik eh, doporučení, které by se daly dále rozvinout. Eh, v tom napětí, které vyplývá právě z té financializace těch podniků, je potřeba prostřednictvím všech možných opatření, včetně fiskálních a dalších, vrátit eh, opět podnik do té původní situace méně finanční, abychom umožnili třeba skupování, zpětný odkup eh, eh, akcí podnikem. Aby nedocházelo k tomu, že upřednostňujeme pouze akcionáře před zaměstnanci, že řešíme krátkodobě zisky na úkor dlouhodobé perspektivy. Že se snaží obohatit pouze vedení a pouze akcionáři na úkor podniku samotného. To zvyšuje eh, stres a zvyšuje pocit viktimizace. Pak otázka odměňování vedení, eh, členů vedení, to je samozřejmě Eh, něco, co je evidentní. Existuje tady eh, rostoucí propast mezi lidmi, kteří jsou na určité úrovni a kteří jsou na úrovni mnohem vyšší. A eh, pak to vypadá tak, že přesně o toto tady jde. Pak je tady otázka daňová, kdy se distributivním a spekulativním způsobem dochází ke zdaňování do určité míry. Tím podporujeme prostřednictvím daňové politiky, která není diskriminační vůči eh, spekulaci a tak dále, tak opět dochází k určitému vytváření rozdílu. Je potřeba kompenzovat ten individuální aspekt výkonu aspektem kolektivním. A to tak, abychom restrukturalizovali sociální prostředí, tak, aby se lidé cítili více, obklopeni kolektivem v práci. Teď z hlediska kariérního postupu. Kariéry se teď mění mnohem rychle, proto musíme daleko pravidelněji sledovat vývoj té, toho služebního postupu a té kariéry, který, která bude mnohem delší. A proto je potřeba, aby si lidé mohli občas oddechnout šest měsíců nebo něco takového. Musíme podporovat takovéto okamžiky reflexe, kdy se lidé mohou vzpamatovat trochu v rámci jedné kariéry. A e, někdy e, e, se zdá, že lidé vydělávají v průběhu kariéry více peněz, ale jsou méně produktivní. My musíme využít i toho konce kariéry, aby lidé byli sice méně produktivní, ale aby více posilovali harmonické fungování kolektivu. A nyní. Závěrem. Nesmíme být příliš ideologičtí, nesmíme věci příliš zjednodušovat, nesmíme zapomínat na vztahové otázky, nesmíme se omezit pouze na technické vnímání stresu, protože stres na pracovišti to je poměrně nedávný eh, fenomén. V mnoha zemích tudíž neexistují například eh, univerzitní eh, specializace um, a specialisté na toto téma, to znamená stres uh, na pracovišti. My bychom měli přitom, uh, měla by, být, měla by se vyvinout na univerzitní úrovni výzkum na této, uh, výzkum, výzkum této problematiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Včera jsme měli výměnu na, eh, ne, no, předevčírem jsme měli výměnu názoru s generálním ředitelem pro Eh, zaměstnanost. Bylo nám řečeno, že je důležité, abychom měli právě ukazatele, které nám správně zobrazí výsledky pozorování, tak abychom je potom mohli využít v diskuzích s těmi, kdo zodpovídají za rozhodnutí na úrovni finanční a ekonomické. Já bych teď dala slovo Karimě Deli, naší zpravodajce, a pak našemu místopředsedovi panu Tomasi Manovi. A nyní má slovo Karima Deli. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci. Dnes, když hovoříme o stresu, je potřeba analyzovat faktory té stresující situace. Comment on čeho se to nedostává? Stále ještě eh, je třeba si uvědomit, že musíme vědět, jak tedy se vyhnout nebo zredukovat případy těchto eh, stresových situací. To znamená, zde prevence, to je něco, na, co, eh, na čem bychom měli opravdu naléhat. Byla bych ráda, kdybyste se o tom ještě zmínil, protože stres je opravdu je něčím eh, velice závažným a negativním. A pak je tu také otázka samotné organizace práce, způsobu řízení eh, práce. V podstatě tady tyto modely řízení se v poslední době hodně změnily. Často eh, dochází k takovým situacím v podnicích, kdy vůbec neexistuje žádná komunikace se sociálními partnery, tedy se zástupci pracujících Stres samozřejmě má i dopad na individua jako taková, jako na jednotlivé pracující, ale samozřejmě i na kolektiv jako takových. Zmínil jste se také o univerzitách, o vedoucích pracovnících na školách o tom, jak je třeba i vzdělávat eh, tyto lidi, aby si uvědomovali všechny tyto otázky stresu a o tom propojení. A je třeba, aby tady existovaly způsoby, jak lépe tedy ten stres řídit. A je právě na těch vedoucích pracovnících, aby oni sami měli zájem se informovat v této oblasti. Já mám tři otázky. My tu pracujeme na tématu evropské strategie, takže bych ráda věděla následující. Myslíte si, že stres na pracovišti je v dnešní době dostatečně levan, brán v potaz, když se připravují evropské politiky? Dále konkretizace dohody mezi sociálními partnery na téma stresu je dostatečně pozitivní, zda to tady fungovalo dobře, nebo je tam něco, co zdaleka tak dobře nefungovalo. Myslíte si, že eh, legislativa měla pozitivní dopad v této věci, nebo ne? Myslíte si, že třeba vytvoření eh, nějaké směrnice na téma eh, stresu na pracovišti by se právě mohla inspirovat touto dohodou se sociálními partnery. Myslíte si, eh, že eh, by bylo tedy nezbytné něco takové v dnešní době provést? Já si myslím, že rozhodně vytvoření takovéto směrnice by stálo za to, ale chtěla bych vědět, zda vy jakožto odborník s něčím takovým souhlasíte. Paní předsedkyně, dobrá, děkuji, vidím, že debata se rozbíhá, stres se navyšuje, kolegové se přihlašují. Máme tu celou řadu zapsaných řečníků, Thomas Mann a další kolegové, ještě někdo další si přeje přihlásit se do diskuze? Není tomu tam, takže uzavírám seznam řečníků. Kolega Tomáš. um, ich um, sehr gefreut über viele... Mě potěšilo mnoho poznatků, které jsem tady vyslechl. Já si myslím, pane Albert, že jste měli nádhernou příležitost poznat lidi, kteří umí zacházet se stresem. To jsou lidé, kteří se nacházejí někde v pozadí, ale kteří jsou každý den v podstatě eh, rozmazlováni. Mají všechny tady všechny poslance, kteří každý den přicházejí opravdu s nadšením do práce a také v podstatě říkají, že, se, že jsou rozmazlováni, dělají dobrou práci plní vysoké nároky. To znamená, to se dá tady k tomu v podstatě hodiny přihlížet a říkat si, ano, něco takového existuje k věcem, které jsme poznali mimo politiky. Já si myslím, že je důležité především eh, čelit tomuto stresovému faktoru, abychom mohli říci, že potřebujeme sami sebe posoudit. Já si myslím, že jakožto zaměstnanec se nemůžeme správně ohodnotit a když to nemůžeme udělat, tak máme velké potíže. Existuje velké rozhodnutí, tak abychom mohli odbourávat stres v každodenním životě. Někteří zaměstnanci mají obrovský strach, říkají pro boha, budou mě sposuzovat, budou mě hodnotit. E, opak je pravdou. Když se od šéfa, ale i od kolegů dozvím, jak mě hodnotí, tak se mnohem lépe dokážu zařadit. Mnohá poselství, která ode mě vycházejí nebo která přicházejí, musím chápat jinak. Někteří si říkají, musím toho hodně dosáhnout, pro boha, jak to stihnu. Někteří říkají, ukaž, že máš určitou iniciativu, ukaž své schopnosti, eh, ukaž, že jsi schopen eh, se nechat vyzkoušet, zhodnotit. Druhá oblast, musíme se pokusit. A také jsme dosud na tom vždycky pracovali, vytvořit jakýsi prostor, eh, který by neměli, do kterého by ostatní neměli vidět, který by nebyl transparentní, tak aby se dalo pracovat v pracovních skupinách. Ale aby se dalo říci, tak to, co si tady udělal, to nebylo dobré, to není v pořádku. Jednou ročně jsme si řekli, musíme víc tohoto prostoru a uděláme si společný víkend. Někteří si řekli, aha, tak ještě navíc chtějí nám přidat práci. Ne, my jsme to dělali jinak, my jsme dělali brainstormingy, my jsme si řekli, že chceme přemýšlet o několika nových modelech, že chceme opustit normální každodenní život. A to extrémně narůstá. Někteří říkají ne, vytvářet nějaké krásné okolí, krásné prostředí, ale podívejme se, tady máme také e, stromy, máme tady rybníky, máme tady lavičky, musíme trošičku eh, opustit to každodenní prostředí a musíme se pokusit eh, vytvářet situace, kde stres budeme zvládat nikoli zvenku, ale z hlediska zaměstnanců samotných. Eh, že to také třeba někdy stroskotalo, eh, to je také možné, ale já si myslím, že je třeba vytvářet nové, nové možnosti, nové podněty a naučit se z toho něco vytěžit. Musíme zacházet s tématem stres a dokonce někdy to může být pozitivní stres. Paní Moran a pak pan Handel. Děkuji vám paní předsedkyně. Já vám chci poděkovat za to, že jste zorganizovala toto slyšení. Je to velmi zajímavé téma. A byla bych ráda, kdybychom k tomu mohli dostat i podklady. A teď eh, ve smyslu toho, co říkala paní Karima Deli, ohledně prevence stresu. Pane Albert, vy jste říkal, že potřebujeme abychom měli zaměstnance, kteří jsou přizpůsobiví v profesním životě. Ale nehovořil jste o té dimenzi školení. A v tom prvotním školení vzdělávání je velmi důležité, aby už od školy jsme rozvíjeli tu schopnost přizpůsobivosti, o které hovořil i Thomas Mann. Něco, co by potom bylo převzato a co by potom bylo uplatnitelné i v podnicích. A já si myslím, že od samého počátku jsou děti zbavovány této schopnosti, této dimenze adaptability. A to je něco, nad čím, nad čím bychom se měli společně zamyslet. Druhý bod. To je aspekt poznej sám sebe. Je pravda, a řekl to i Thomas Mann, že důležitost toho, jak se na nás dívají ostatní, k tomu, abychom pochopili, jaký je náš potenciál rozvoje, může být něco, co nás velmi podporuje, jenže my jsme ve světě, který je často velmi eh, uzavřený, kde jsme tento prvek sebepoznání eh, tak trochu pozapomněli a je, jde o to, jak bychom mohli tuto dimenzi zlepšit a posílit. Třetí otázka. Vy jste velmi dobře ilustroval, že stres může být individuální a kolektivní a že postrádáme tento celostní pohled na věc. V sociálním dialogu rovněž vnímáme, že na úrovni podniků jsme tak eh, trochu ztratili vli, na vlivu Eh, odborů, které by mohly být eh, velmi důležitou pákou této, tohoto globálního vnímání úrovně stresu. A tak já si říkám, jestli teď na individuální úrovni neplatíme za to, že tato globální eh, organizace byla trošku vymístěna z prostředí podniku. Děkuji. A ještě Thomas Handel a pak Alexandro Serkas. Dobře, tady bylo popsáno to, co probíhá v mnoha podnicích, jak působit proti každodennímu stresu. Ano, za to se přimlouvám. Obávám se ovšem, že proti systémově organizovanému eh, stresu to nebůže pomoci. Vím ze své praxe, že byla vydána kniha bývalého interního manažera už asi před 15 lety. Je to tak asi managementská bible pro veškerý dorost v oblasti managementu. Tato kniha se jmenuje Pouze paranoidní přežijí. To je název knihy. Tento manažer Andrew Scrope vydal jakési heslo, že každá organizace eh, musí být pod strachem, protože strach je největší pohon pro to, aby lidé dosáhli úspěchu. Já si myslím, že strach jako trvalý stav vede k onemocnění a proto tedy otázka na znalce. Existují ve vašich zkoumáních některé výsledky, které by zkoumaly, zda tedy trvalý strach v podnicích vede k tomu, co jsme v poslední době mohli zjistit na základě průzkumu, že 30 v Evropě, to je více než 150 milionů, má psychické nebo psychosomatické onemocnění. Tady vidíme vlastně ty určité souvislosti ve vašem výzkumu výzkumu, který byste mohl verifikovat, pak bychom se také dostali na otázku té směrnice, že je třeba určitým způsobem jednat a zasáhnout. Chybí mi tady jeden aspekt a to je v podstatě třetí otázka, která se týká vašeho výzkumu. U Siemensu v Německu jsem zažil, že na každé schůzi se formulují e, otázky spojené s, se mzdami a zákazník je ten, který platí mzdy, nikoliv firma. Ale os, nejsou tyto manažeři schopni učinit rozhodnutí a to vede také k trvalému stresu. A já si myslím, že mnozí lidé toto nevydrží. Máte nějaké otázky nebo nějaké výsledky výzkumu, které by vedly tímto směrem? Děkuji. A Serkas, pak Richard Falber a pak uzavřu se, seznam. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Jen stručně v první řadě chci poděkovat, protože to byl velice zajímavý výklad a chtěl bych položit dvě otázky, které mi nebyly zas tak úplně objasněny. V první řadě je jasné, že tu tedy bylo úsilí představit ty účinky a dopady stresu eh, za, eh, v průběhu tedy profesní kariéry, v pracovních eh, odvětvích nebo profesních odvětvích které se nacházejí tedy v čele e, naší výroby, ale nebylo mi jasné, jak to je se stresem těch milionů a milionů lidí, kteří dělají tu rutinní, opakující se práci v nezdravém prostředí a podobně. Já jsem byl zpravodajem na téma pracovní doby a chtěl bych vědět, zda také ta nadměrná dlouhá pracovní doba hraje nějakou roli, je nějakým stresovým faktorem, závažným faktorem, který by mohl také mít tedy nějaké následky pro osobu. A v podobném propojení pak ta druhá otázka, um, otázka vyřešení stresu tady je samozřejmě ten základ, že musíme přizpůsobovat pracovníky, že musí být flexibilní, ale tady to má možná takovou dvojí tvář. Musí se také eh, adaptovat i samotné podniky na potřeby pracujících, takže eh, je tu tedy nezbytná ta ochota měnit se, být flexibilní ze strany podniku, ale podniky v procesu změny si musí uvědomovat, že lidé nejsou stroje a že i ty samotné podniky se musí umět přizpůsobovat eh, těm schopnostem pracovníků. Nemůže to být jenom jednostrané úsilí ze strany pracujících. Děkuji. Pan Falber. Já musím říct, že upadnu do stresu, když vidím hlasovací seznam a praxi, která je teď v, naší, v našem výboru, že ke každé zprávě je 500 pozměňovacích návrhů. Pak chci říct druhou poznámku. Co pak dávno nevíme, že odbory jsou vnímány jako poslední překážka k nastolení absolutní nadvlády neviditelné ruky trhu? Co pak jsme toho nebyli svědky v uplynulých letech mnohokrát? Tak co se tomu ve francouzském institutu diví? Odbory jsou postupně likvidovány i v těch zemích, kde byly velmi mocné, pod různými záminkami. A moje třetí poznámka. Doufám, že toto setkání neskončí tím, že se napíše nějaká evropská směrnice o boji proti stresu. Děkuju. Bon, la diversité existe. Dobrá, samozřejmě, že existuje rozmanitost názorů v rámci výboru a já nyní dám možnost našemu hostu odpovědět syntetizujícím způsobem na všechny dotazy. A samozřejmě asi jste pochopil, že by lidé měli zájem o tu vaši PowerPointovou prezentaci, abychom si to mohli přečíst. Ano, paní Karimarelli jestli je stres dostatečně brán v potaz. Stres je samozřejmě zohledňován, ale teprve v poměrně nedávné době. Jsou to spíš určité externí eh, prvky, které na to měly vliv a také nátlak veřejnosti. Alespoň eh, ve Francii tomu tak bylo. Ty, ta aféra ohledně Franc eh, Telekom a těch sebevražd způsobila, že stres začal být brán vážně Předtím se partneři nemohli dohodnout a nic moc se nedělo. A dnes je stres zohledňován, ale pořád takovým spíš kosmetickým způsobem, jako by předstíráme. A máme nějak, několik nějakých dohod a tak dále, ale neklademe si ty základní otázky. To znamená, komu je opravdu špatně, komu se opravdu špatně čelí, v rámci toho přizpůsobování, jaká jsou ta omezení, která způsobují skutečné utrpení, jak můžeme těmto lidem pomoci. Většinou uděláme jakési kosmetické minimum. A jakou, jakou legislativou to řešit, jestli nějakou legislativou, na to musíme dávat pozor. Protože neexistuje žádné univerzální řešení a zákon nemůže přinést nějaké univerzální řešení. Spíš je potřeba vzít v potaz tento jev jako takový. A e, protože jakmile něco nejsme schopni měřit, nemůžeme přijmout ani žádná opatření, pokud to nezohledníme. V momentě, kdy můžeme říct, že něčeho je jeden rok 30, další rok 35, no tak vidíme, že se situace zintenzivňuje nebo zhoršuje. Když jich bude 25, tak se zlepšuje. Můžeme to prostě nějak kvantifikovat. Tak, teď k tomu se řekl pan Mann. Otázka spochybnění, eh, to je eh, naprosto ústřední. Já si myslím, že dokonce z jednou z eh, těch hlavních výzev, kterým čelíme, to je naše schopnost vystoupit z té naší jakési zóny pohodlí. Kdy místo, abychom eh, jenom reprodukovali to, co jsme vždycky dělali, to, co, na co jsme zvyklí, to je spíš jakési stáří. Ale to stáří to není otázka věku. Můžeme být takto staří ve 40 nebo v 70. Rozdíl mezi starými a těmi, kdo nejsou starí, je právě tato schopnost Eh, se vznášet určité dotazníky, otazníky a přizpůsobovat se eh, novému prostředí, protože jedním z dopadů stárnutí je, že se odpojíme od svého prostředí. Čili to je samozřejmě základní. A k tomu se řekla paní Moráno ohledně eh, nezbytnosti ra- raného vzdělávání a školení. Ano, to je pravda. Musíme vzít v potaz to, že vývoj našich dětí je často pouze intelektuální. A dobře víme, že jejich úspěchy závisí na takzvané emocionální inteligenci. Všechny studie ukazují, že když se podíváte na nějakou třídu, dítě třeba ve věku deseti let, tak to, co bude eh, nejlépe předvídat jejich eh, úspěch v životě, je jejich emocionální kapacita, nikoli pouhá inteligence. Čili to je právě schopnost vládat stres a to se ve skutečnosti neutváří ve škole, takže to je eh, základní, základní faktor. Jako kdyby záleželo jenom na našem intelektuální rozvoji, ale není to tak. Čili to je, eh, to je oprávněné. A teď pokud jde o tu vládu strachu, jak eh, tady bylo uvedeno v některých podniků, tato teorie, to je něco, co se hodně vyvinuli. Čím víc vládneme strachem, tím víc máme podniku, které nepřináší žádnou přidanou hodnotu, ale které na nejvýš dávají klientům nízké ceny. Ale budoucnost Evropy není v low costu, ale v kreativitě, v inovaci a ve schopnosti přidá, přidané hodnoty, vytváření hodnoty. A to se nedá zvládnout žádnou strachovládou. Protože když mám strach, tak nepřijímám žádná rizika. To znamená, že se ocitám v situaci, kdy chci maximální bezpečnost ve vztahu k prostředí a kromě toho, že tím vzniká stres, je tím také v sázce samotná budoucnost toho, toho podniku jako takového. A pak otázka těch eh, špatných podmínek eh, při práci, můžeme hovořit o dopravě, o eh, pracovní době, o všech těchto záležitostech, kde můžeme vidět, na nichž můžeme vidět naprosto konkrétní uh, dopady stresu. Děkuji. Un grand merci. Je pense que ça a été euh, pour notre commission euh, un moment important parce que c'est vrai qu'on Děkuji vám. Myslím si, že pro náš výbor to byl opravdu významný moment, tato výměna názoru, protože nyní se dostáváme do vlastně takových do takového bodu, kdy se musíme opravdu zabývat těmito otázkami, otázkou individualizace, otázkou změny struktury podniků, přehodnocení modelu kapitalismu a také následky, které toto všechno má na zaměstnané osoby. A myslím si, že pokud v rámci tohoto výboru si přejeme být legislátory, tak musíme dobře věc znát a opravdu se tímto tématem musíme zabývat. Nyní si myslím, že máme dostatečné prvky, jakožto podklad pro to, abychom rozšířili tuto zprávu a mezi kolegy právě nyní rozdáváme tu vaši prezentaci, takže vám tímto děkuji. Vážení kolegové, tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. A přicházíme k bodu 12. První hlasování, které se týká zprávy paní Federika Dardena o Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Když se podívám na těch 36 stránek hlasovacího seznamu, tak opravdu je to určitý stresující faktor. Paní Esaja. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda do zápisu této schůze uvedla eh, nebo nechala zaznačit, eh, že kompromisní návrhy byly podány k dispozici pouze ve francouzštině. Chci, aby to bylo v zápisu, prosím. Děkuji. Ano, uděláme to. A já si uvědomuji eh, tu frustraci, která tím byla způsobena. Nevím, prý to máte i anglicky ale bohužel pro kompromisní návrhy tomu tak někdy bývá, že to nemáte přímo ve svém jazyce. Všichni mají hlasovací karty. Skvěle. Takže k názvu. Máme tady ústní pozornice a návrh zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 1a, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 1, 152, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pana Dardena pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B. Předložení pěti skupinami pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 kult pro, proti, zdrželi se, schváleno. Vezmeme to v unblock, takže kult 13, 14, 15, 16, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak komp, uh, eh, jedna ječko, pěti skupinami pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka, Cčko, pěti skupinami pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak dva, jednička, výbor FAM pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pan Helmera pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 173 Omen Reuten a další pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pan Erik další pro, proti, zdrželi se, schvál, schváleno. 175 téhož autora pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, 2 na výma 176 a 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D představení pěti skupinami pro, proti, schváleno. 4, 174 pana Helmna pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 4, 2 rozpočtového výboru pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F, kompatibilní, předkládám k hlasování s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pětka, kompromis G s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6H pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 6 199, paní Deli další, eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak pořád ještě 6, stavec 6, 202 pro, proti zdrželi se schváleno, 203 pro, proti zdrželi se schváleno, 204 pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní k nadpisu sedmičky ústní pozměňovací návrh pro, proti zdrželi se schváleno. Sedmička údajně došlo ke změně to znamená, že tady není ústní pozměňovací návrh. Takže kompromis I, představený pěti skupinami, navržený pěti skup, čtyřmi skupinami. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak sedmička 208 zpravodaj a další pro, proti, zdrželi se, schváleno. 209 odpadá, takže kompromis K, pět skupin pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211 odpadá, tudíž se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 215 pana Bulána pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pak sedmička 216 paní Deli pro, proti, prověřit. No, dobře. Takže omezíme trochu stres, že to diverzifikujeme ty úkony, takže zahajeme hlasování eh, na to, k tomuto návrhu. Exceptionnellement, carte de vote, mais elle ne marche pas. Nefunguje mi hlasovací karta. Pardon? on annule et on recommence peut-être Bon, on va annuler et recommencer. Takže z, zrušíme a začneme znovu. Zdá se, že mašinám se nechce hlasovat. Zahajujeme hlasování. Pourquoi se s'allume Mon voisin s'allume. Tady mému sousedovi se to rozsvítilo. My, my machine doesn't work. Look. Můj stroj nefunguje, nemůžeme ověřovat. Tady vedle mě je nějaký duch. Je Já hlasuji pro. A ono to dělá ne. On va vérifier tranquillement en levant les mains. Takže to prověříme manuálně. Kdo je pro 215? Pro 215. Pro 215. Měla jsem pravdu, uvidíte. A kdo je proti? Opravdu to musíme počítat? No, no samozřejmě. A kdo se zdržel? Takže. Sedmnáct Takže tento pozměňovací návrh bohužel není schválen, jak jsem to prvně, prvé říkala. Doufám, že naši technici obnoví funkčnost našich hlasovacích zařízení. Tak tohle, aby se ověřilo, jako dáváme stresu. Takže 7, 216 Karimadeli další pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 7, 217 odpadá, proto 8 kompromis M s ústním návrhem zpravodaje nikdo není proti, takže předkládám hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A pak osmička 200, 227 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 228, paní Figuredo a další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 229, pan Pupak, Pupakis pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pak odstavec 8, 232, paní Cimr pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 233 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 234 paní Dele další pro, proti zdrželi se. Schváleno. 235 pan Popakis pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 236. 235 pro, proti Uvidíme, jestli nám zařízení funguje. Nefunguje. Takže kdo je pro 235? Kdo je proti? Kdo se zdržel? nula. Měli jste pravdu. 236, to je kompatibilní pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 237, pana Dardena, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 238, téhož autora, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak osmička stále, sedmnáctka kultury pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Osmnáctka kult pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka enko, čtyřmi skupinami pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se pak 910 kult pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20. téhož výboru pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247 do další pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 248 odpadá, takže 249 Harkin pro, 249 paní Harkin. Prosím? 247 odpadlo. Takže 247 pro. Tak, kdo je proti? Kdo se zdržel? 28.17. 17. Schváleno. 249 Harkin pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 249 pro. Pro 249. Je to jasné. Zamítá se. 250 lin pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 251 ronzuli pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 252 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 253 paní Deli pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno.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 Pětka budget eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka kompromis O pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka výboru FEM s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka FEM pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáctka FEM pro, proti, zdrželi se, schváleno. 263 poplaky pro, proti, zdrželi se, schváleno 264 Cimr pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 265 Bulan, dvě části, první část, bez slova, bez formulace would like to see national legislation can be terminated. Pro tento text bez těchto slov. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď pro přidání těchto slov pro, proti, zdrželi se. Takže tato slova jsou přidána. Teď 246 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 248 z pro, proti, není to jasné, pro 268. Proti, kdo se zdržel, schváleno. 11, 269 Helmer pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis P, představený pěti skupinami s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak po se pětka rozpočtového výboru pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279 koferaty pro, proti, zdrželi se, schváleno. 280 Helmer pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 281 Plum pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 283 pro, proti, zdrželi se, schváleno pak 11, 284 plum pro, proti, zdrželi se, schváleno 285, Darden na další pro, proti, zdrželi se, schváleno 12, kompromis Q od eh, pěti skupin pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nebylo, byly to čtyři skupiny, ne pět. S ústním pozměňovacím návrhem teď 12, 293 eh, Cimer pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 294, paní Plum pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 295 a 6 jsou identické, takže společně pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá, ale musíme to ověřit. Možná, že eh, naše hlasovací zařízení funguje. Zahajuji hlasování. Abychom ověřili 295 a 6. Všichni. Ještě jeden váha, takže A teď to funguje. Ano, technici jsou pro nás skutečně nezbytně potřební. Všichni hlasovali. 46, 49, takže konec hlasování. 24 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel. Je to schváleno. A máme stroje, které fungují. 297 pro. Proti. Zdrželi se zamítá se 298, Lambert a další pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 97 eh, pani powiedziała, že je odrzucona, ale můj zdaním byla přijenta popravka. Paní předsedkyně, ta 47 byla odmítnuta. Je to tak?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 předsedkyně, eh, já bych navrhl toto stáhnout. Eh, Pane Ory, ale já jsem neříkala, že tento kompromis je představen eh, čtyřmi skupinami. Kompromis R s ústním pozměňovacím návrhem podporují jenom socialisté, liberálové, zelení a GUE. Takže kdo je pro kompromis R? Az, hogy a kompromisszumot mellette szavazunk, vagy ellene szavazunk, ez egy másik kérdés. Já se chci zeptat, jestli hlasujeme pro nebo proti kompromisu, to je něco zcela úplně jiného přece. Ale jestli je ústní pozměňovací návrh, jestli je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, nelze ho považovat za součást kompromisu. Takže hlasujeme o kompromisu R, ale bez toho ústního pozměňovacího návrhu, protože jste proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. To tak? zu tun. Je mets donc aux voix sur le paragraphe 13 le 13R, kompromis R, představený čtyřmi skupinami bez ústního pozměňovacího návrhu pro kompromis R. Proti. Zdrželi se. A my to budeme prověřovat. Všichni hlasovali. Všechna zařízení fungují. Konec hlasování. 24 pro, 22 proti, schváleno stejnou většinou. A tím pádem se dostáváme k hlasování po odstavci 13, 19 se výboru FEM pro, proti, zdrželi se, schváleno. 308 zpravodaje další pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá, ale musíme prověřit. Takže hlasujeme 308. Všichni, konec. 24 proti, 22 proti. Takže stejná většina. A 308 je schváleno, 309 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14, kompromis S, představený čtyřmi skupinami s ústním návrhem. Nikdo není proti návrhu takže to takto předkládáme k hlasování pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A dostáváme se pak 14, 315 Cimr pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 316 pravda je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 317 Harkin pro, proti, zdrželi se. Schváleno 318 plum pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 319. Ojmen Roy ten další pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 15 k vyškrtnutí 321. Paní Bezoto pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se 322. Pan Helmer pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis T od pěti skupin s ústním návrhem, nikdo není proti, takže tečko pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 333 od Deli, první část. První část až po Threatened with Eviction. Kdo je pro tuto první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zbytek textu pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 334 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 15 336 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 337 deli pro, proti, zdrželi se, prověříme. 337. Hlasujeme všichni. Konec. 24. Pro, 22 proti zase. Takže 338 eh, zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 16. Dva pozměňovací návrhy k výmazu 339 a 40, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis U od pěti skupin s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 347 paní Delia Lambert pro, proti zdrželi se. Schváleno. 348 pan Kosa pro, proti zdrželi se. Schváleno. Odstavec 17, kompromis V od pěti skupin s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak sedmnáctka sedmička kult pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička ku pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 355 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. zpravodaje pro celek všech ostatních návrhů k tomuto odstavci. Můžeme hlasovat en blok? Ne, nejsou všichni. Nesouhlasí všichni. Takže 356 paní dali pro, proti, zdrželi se. Prověříme 356. Hlasujeme. Všichni. Konec. 25 pro, 20 proti. Schváleno. 357 paní Lierik pro, proti zdrželi se, schváleno. 358 Popakis pro, proti zdrželi se, schváleno. 360 Ronzuli pro, proti zdrželi se, schváleno. 362 zpravodaje pro, proti zdrželi se, schváleno. 361 paní Deli pro, proti zdrželi se, Schváleno 359, figury do další pro, proti, zdrželi se, zamítá se 363 plum pro, proti, zdrželi se. Schváleno 364 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 365 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3, odstavec 18, 366, Bizoto, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 367, pan Helmer, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, kompromisní návrh, čtyři skupiny a jeden pozměňovací návrh ústní, je pro, proti, zdrželi se, přijato. kompromisní pozměňovací návrh X, předložená čtyřmi skupinami, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní vám oznamuji, že padá 254 a dostáváme se k 379, kdo je pro, proti, zdrželi se, Ověříme si to elektronicky. 379, kdo je pro? Všichni hlasovali konec hlasování. 26, takže není to schváleno. 380 harky na další. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 381 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devatenáctka. 382 pro. Proti. Odpada, aha. Takže kompromis Y. Od čtyř skupin s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní se dostáváme od návrhu Eh, pana Kosy, 390 pro, proti, zdrželi se schváleno, 391 paní Lin pro, proti, 391 pro, proti, zdrželi se schváleno, 393 Ronzuli pro, proti, zdrželi se schváleno, 394 Kosa pro, proti, zdrželi se, zamítá se 395 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno 396 pro, proti, zdrželi se, schváleno 13 fem pro, proti, zdrželi se, schváleno, tím se dostáváme k vízám po víza 2, Máme Tady máme jedna, dva, tři, které jsou identické, ty citace pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pět od paní Lin pro. Proti. Chcete k, tý, k té pětce? Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Šest jovin pro. Proti zdrželi se schváleno. Pak je tady něco bez čísla. Honorí. Elnézést, is én nálam a, az egyes, kettes, há... E, pokud já vím, tak jedna, dvě, tři, respektive na mém seznamu jsou jenom dvojka a trojka identické. Jedna je oddělená věc, ale e, hlasovali jsme o jedna, dva a tři dohromady. Uh, že jsou identické. E, ně, někde je něco špatně, když nejsou všechny identické, chceme hlasovat odděleně. E, o tom prvním konkrétně tedy. Le vieille istruttrice delle cose, chi mobile. C'est le même. Ten důvod, paní předsedkyně, eh, paní Jovinen a já jsme předložili stejný pozměňovací návrh a je na nesprávném místě. Eh, ten důvod, proč eh, tady vzniká problém, je, že to je pozměňovací důvod 6 a my jsme spole, s panem Jovinem to předali zároveň, takže ta řádka je na špatném místě. Takže vyřešíme ten problém jeden po druhém. Možná jsou nějaké eh, rozdíly v jazykových verzích, ale musíte mi vysvětlit, rozdíl mezi eh, pozměňovacími návrhy 1, 2, 3, protože jediný rozdíl, který já vidím, že tam v jednom je to malým eh, písmem, v druhém velkým písmem a jinak je to úplně stejné. Ale to přece ne, si nezasluhuje ještě samostatné hlasování, ale jestli chcete, tak eh, můžeme. Jestli jsou jiné rozdíly, tak já děkuji těm, aby, kdo vidí nějaké jiné rozdíly, aby mi je sdělili. Eh, Dobrá, takže pokud jde o francouzskou verzi, evidentně, když jsou všichni, evidentně tedy eh, ti, kdo to eh, formulovali francouzsky, tím myslím, že je to vyřešeno. K tomu, co říkala paní Harkin, myslím, že je tam nějaká chyba v našem hlasovacím seznamu, v té prezentaci a že autoři šestky jsou pan Jovina, paní Harkin. Nebo se pletu. Takže nemusíme samostatně hlasit, hlasovat o tom neočíslovaném návrhu paní Harkin. Panory. Aha, dobře, takže pocit si čtyři tady máme sedmičku pravodaje pro proti, takže se schváleno. Teď uh, odstavec 4.8 zpravodaje pro proti, zdrželi se, schváleno. 9. Pana Helmera, který má vyškrtnout citaci 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pak 9, pak je 10, 11, které jsou identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Citace 12, King Against pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 16, 13, je další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pak 18, návrh 14, Delia další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 24 ústní návrh zpravodaje, kde chceme dát odkaz na usnesení pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 25, 15 deli pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak citace 25, a další 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15, Kinga, tedy 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 25 ústní návrh zpravodaje, nikdo proti, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak ještě ústní návrh zpravodaje pro, proti zdrželi se. Schváleno. Citace sedm. Nebo nemohli bychom všechny výborů FEM společně? Takže všechny citace čtyři, pět, šest, sedm, osm, až devět, jedenáct pro, proti, zdrželi se, jsou schváleny. Úvodní ustanovení A, kompromis Z s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak úvodní ustanovení a a kompromis AA. Nevím, jaký jsou autoři, jaký jsou autoři, ale je, to, je tu ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Teď se dostáváme po AA k 30, která odpadá a tím pádem úvodní ustanovení B, kompromis BB s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pořád tady máme 40 kulerik a další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis, úvodní ustanovení C, kompromis CC. Pěti skupin s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. pocečku máme 47, který odpadá, takže 48 Cimr pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 51 Helmer pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 52 Figuredo a pan Lierik pro. Proti zdrželi se. Prověříme. 52. Konec hlasování. 20, 23, takže je to schváleno. D po 53 odpadá, takže kompromis DD. Představený pěti skupinami s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 58 pro, proti, zdrželi se schváleno, ustanovení D 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 paní Lope Fontaně pro, proti, zdrželi se schváleno, pak 63 Cimr pro, proti, zdrželi se prověříme, 63 všichni Konec. 18.27. Není to schváleno. 65 Cimer pro. 64, pardon. Ne, 65 Cimer pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme i 65. Všichni 65. Konec hlasování. 18, 26, zamítá se. Ečko 66, Bizoto, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis EE, e. pěti skupin pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ečko 69, Regner další pro, proti, zdrželi se. Prověříme 69 prověření. Všichni, konec. 17.27 jasně zamítnuto. Um, ehm, 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Fko 71 bez to, k vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis FF s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pak se dostáváme k 78 se Bizoto pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 79 zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A po F ještě je tady GG pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 84 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení G, kompromis HH. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Aha, Čko 90 Bizoto pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis II pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Háčko 94 Helmer pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 96 Darden pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, tedy úvodní ustanovení I, kompromis je, je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pak další odpadá a dostáváme se na 99 pro, proti, Schvál, zdrželo se schváleno. Stovka zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 101 Bulan pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Původní stanovení je kompromis KK. Od pěti skupin s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kačko 106 Helmer pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis LL. Pěti skupin s tím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní se dostáváme k tř... třem úvodním ustanovení výboru FAM, vezmeme je společně, čili DFI od FEM pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 Helmer pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 114 Elku, paní Lopé, Fontaně a další, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 Benamias a další pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní ustanovení M, kompromis MM, pro, proti, zdrželi se, schváleno. An 123, paní Bizoto, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis NN pro, proti, zdrželi se, schváleno. N128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. O129 to pro, proti, zdrželi se, schváleno. P130 to pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis OO pro, proti, zdrželi se, schváleno. P133 Deli a další pro, proti, zdrželi se. Prověříme 133. Hlasujeme. Všichni. Konec. 23, 22. Schváleno s jedním hlasem, s většinou jednoho hlasu. 134 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 Harkino, pro, 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Není kom, úvodní ustanovení P, zpravodaj 137 eh, pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Čili 137 Všichni, konec. 23, 22, schváleno. A dostáváme se k úvodnímu, k, k závěrečnému hlasování elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 34 5 proti, takže blahopřejeme. Dostáváme se k bodu 13 našeho pořadu jednání. A hlasujeme. Tedy několik pozměňovacích návrhů od nás, jakožto výboru EMPL a výboru z zahraniční otázky. Týká se to eh, Chorvatska, žádosti Chorvatské unii. Odstavec 1, tedy před odstavcem 1 ještě Jedna paní Cornelisen. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pak odstavec 2 kompromis A. Dvě skupiny s ústním návrhem. Nikdo není proti. Ah, pardon, pardon, pardon, pardon. Kompromis A de... Kompromis A dvou skupin. Ne, pozdě, ne ústní návrh. Takže kompromis A pro proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka ústí i tady paní Jaz, od paní Jazlověcké. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo. Takže hlasujeme pro. Proti. Někdo se zdržel. Schváleno. Dále Tři, tři, Cerkas pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka kompromis B, představený dvěma skupinami pro, proti zdrželi se schváleno. Pětka, pětka, Alessandro Serkas pro, proti zdrželi se schváleno. Šestka, paní Cornelisen pro, proti zdrželi se. Prověříme šestku paní Cornelisen. Hlasujeme. Všichni. Konec. 21 pro, 20 proti. Je to schváleno. Není Zimmer. Ich Já se chci postavit proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, o kterém se teď hovoří. Alors, il tombe. Takže odpadá. A, takže tyto pozměňovací návrhy budou naším jménem předloženy v rámci výboru pro zahraniční záležitosti. Teď máme ještě poslední hlasování, které se týká dopisu ohledně mobili, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v případě, který byl prezentován Francii, týká se eh, podniku Renault. Máme tady kompromisní návrh představený skupinou socialistů a EPP. O němž, k němuž tady máme ústní pozměňovací návrh, protože tady chybí článek a kompromisní návrh by byl. Put on hold a relevant part of the amount proposed by the Commission until the of the audit are made available by the Commission. Toto bylo znění. Přes, mám za to, že není proti tomu že nikdo. Non mais, non mais, non mais, monsieur, euh, monsieur je pense que... Pa, pane, pane Cabrnoch, to to byl jenom takový můj ranní humor, protože ten pozměňovací kompromisní návrh obsahuje určitou technickou chybu. To znamená, že mu tam vlastně chybí článek, což je tam e, ten odkaz, takže stačí tam do, doplnit slovo e, slovo a, ten člen. Bylo by dobré, kdybychom psali dobře anglicky, i když třeba úplně nezvládáme tento jazyk, takže tento pozměňovací návrh není přijatelný. Jazykový, uh, jazykový pozměňovací návrh. Takže předpo- měli bychom uh, hlasovat o tom písmenu, který je v tomto kompromisním návrhu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme to elektronicky. Le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže je, je tento dopis schválen tím počtem 38, 4, jeden se zdržel. A tím jsme skončili s hlasováním a jak jsme si řekli včera, nyní přejdeme k bodu 8, pořadu jednání. Prosím o strpení. Dáme slovo panu Kristensenu, který se může vyjadřovat dánsky a který bude hovořit o rámci pro zprávu a řízení evropských společností a já vám dávám slovo. Děkuji paní předsedkyně. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, která půjde eh, k, do výboru pro právní záležitosti. To naše stanovisko jako reakce na zelenou knihu komise eh, o eh, rámci pro korporátní řízení v EU. Je tu několik věcí, které chci říct. Jednak je důležité, abychom nezaváděli příliš mnoho administrativních bariér na společnosti. Společnosti musí mít prostor pro to, co dělají dobře, to znamená výrobu zboží nebo poskytování služeb v členských státech Evropské unii. A politici mají odpovědnost eh, vůči blahobytu společnosti, aby tento fungoval a aby občané i zaměstnavatele měli rozumný rámec, v kterém můžou pracovat případně poskytovat práci. Nedostatek korporátního řízení je jedním z, jednou z příčin současné hospodářsko-finanční krize. Společnosti, zejména ve finančním sektoru, eh, podstupovaly příliš mnoho rizik při zpravování finančních prostředků ostatních. A eh, společnosti celkově vzato neinvestovaly dlouhodobě do svých zaměstnanců ani do svých eh, vlastních prostředků. Investoři a manažeři se příliš zaměřovali na krátkodobý zisk a dosahovali jej velice dubiozními operacemi. Eh, takže eh, Samozřejmě uznávám, že odměňovací balíčky nejsou řešení, naopak to je proti dlouhodobému, dlouhodobé perspektivě, která a vede to pouze k krátkodobým strategiím. Takže se musíme pokusit změnit eh, nahlížení situace managementem. Management by se měl zaměřovat na dlouhodobou, dlouhodobé vytváření hodnot a investice by rovněž měly probíhat v dlouhodobém hledisku a měly by být dostatečně zodpovědné, měly by, mělo by se investovat do udržitelných strategií a nezaměřovat se pouze na krátkodobý zisk. Eh, zmiňuji osm bodů ve svých návrzích Vyčerpal jsem místo, které jsem měl. Eh, já si myslím, že bychom měli dosáhnout eh, udržitelnější a zodpovědnější atmosféry ve společnostech, což znamená, že je potřeba, aby korporátní řízení zlepšovalo vztahy mezi managementem a pracovníky, kteří se podílejí na rozvoji společnosti a kteří zároveň jsou závislí do značné míry na úspěchu společnosti a na tom, co společnost dělá. To se v zelené knize od komise vůbec neobjevuje že je toto tedy důležitá oblast. A myslím si, že je důležité to sem zahrnout, protože zaměstnavatelé eh, mohou hrát značně významnou roli, eh, pokud jde o eh, rozvoj společností, tím, že budou více zahrnovat zaměstnance do rozhodovacího procesu, to můžeme jedině podpořit. A myslím si, že by, by zde měl být i vázaný požadavek uváděných eh, společností obchodovaných a neobchodovaných na burze. Eh, nutné je také uznat, že eh, i správní rady mají často kompetence, které se nezohledňují a to těch může být celá řada. Možná si vzpomenete, že na tomto výboru se rozhodovalo o dvou souvisejících tématech, kdy se zakazovalo odměňování udělením akciového podílu. To jsme pak předali výboru Ekon kteří chtěli eh, eh, zavést možnost 50% odměny v podobě podílů nebo akcí. Já si myslím, že bychom měli zdůraznit, že toto je potřeba co nejvíce snížit a případně úplně eliminovat. Já si myslím, že zaměstnanecké podíly jsou dobrá věc, to je dobrý způsob angažovanosti zaměstnanců do života celé společnosti. Myslím si, že by mělo eh, každoročně být zveřejňována politika managementu a já navrhuji, aby existovalo externí hodnocení eh, společností kotovaných na burze prováděno aspoň každé tři roky, jak to čtete v mém návrhu číslo 7, které bude spojené s hodnocením, která by prováděla eh, správní rada v souladu s doporučeními komise ze zelené knihy. Kromě toho, eh, všechny členové správních rad musí zveřejňovat své Eh, své zájmy a pokud mají několik aktivit, zejména pokud mají několik aktivit a angažují se ve více správních radách. To jsou ty hlavní body mého stanoviska a jak doufám, bude spolupráce se stínovými zpravodaji plodná a těším se na další návrhy pozměňovacích návrhů. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Bauer. Já vám děkuji, paní Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát panu Kristensenovi. Neměl před sebou vůbec lehký úkol, protože korporátní řízení je e, velice ošemetné téma a e, zelená kniha nám ten úkol vůbec neulehčuje. Já si myslím, že se nejedná ve skutečnosti o korporátní řízení, eh, nejedná se o klíčové téma pro náš výbor. Chci přesto zmínit tři důležité body. Eh, já si myslím, že tentokrát nebudou stovky a stovky pozměňovacích návrhů, eh, ale teď ty mé tři body. Jednak odměňování. Potřebujeme vyšší úroveň transparentnosti. Odměňování by mělo být úžeji propojeno s profitabilitou společností. Dále. Účast žen a obsazování žen do správních rad společností. Komisařka eh, Redingová podnikla v této věci velice zajímavou iniciativu o budování kariéry. A za další eh, mohu jedině souhlasit s panem zpravodajem, v tom, že zelená kniha nedostatečným způsobem zdůrazňuje sociální dialog a související témata, eh, což je zcela oprávněná kritika ze strany pana zpravodaje. Děkuji. Monsieur Pan Koferati. Grazie, grazie anche a Ole per la proposta che ci ha... Děkuji také já chci poděkovat panu zpravodaji za návrh. Považuji za velice důležité, abychom naléhali na komisi, a tedy na výbor, který je zodpovědný za toto téma. Opravdu je důležité, aby byla maximální transparentnost a využívaly se všechny ty dostupné nástroje, které, se kterými se počítá tedy v tématice zodpovědnosti evropských podniků. Tím by se podařilo tedy vyřešit nejen tu otázku transparentnosti, ale také správného systematického vztahu a propojení se všemi zúčastněnými stranami. Myslím si, že sociální dialog tady hraje velice důležitou roli a tento by měl eh, mm, fungovat vlastně v takovém neustálém procesu dialogu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Myslím si, že eh, je špatné dopouštět se omylu, protože pracovníci, kteří v podstatě jsou se v tom, jsou ohroženi tím, že pokud pracují v nějakém podniku, pokud by podnik byl, jeho existence byla ohrožena, pak samozřejmě pracující zůstane na ulici a Ehm, za takovéto mm, zkrachování podniku by rozhodně neměli platit dvojnásobně pracující, tedy tím, že pokud by měli například i určité akcie podniku, přišli by nejen o své platy, tak by mohli přijít vlastně i o své úspory. A taková situace mi připadá opravdu jako velice zvláštní. Takže by měly existovat lepší způsoby, jak vytvářet toto propojení mezi podniky a pracujícími. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí, prosím? Filip de Bakrám, the shadow for the ALDE. Děkuji, já jsem stínový zpravodaj za skupinu ALDE zde v tomto výboru. Já bych také chtěl poděkovat panu Kristensenovi za jeho zprávu, udělal obrovský kus práce a e, jak si asi dovedete představit, nesouhlasím se všemi body, které on na první řadě by korporátní řízení měla být metoda nitrospolečenská. E, takže ten hlavní bod, který bych navrhoval já, že, tedy, že nesouhlasím s, s tím zaváděním závazné legislativy, spíše zavádění si etického kodexu, které, kterým by se společnost měla řídit. Já si myslím, že to je výhodné i pro společnosti samotné, to je první věc. Druhá věc, eh, to trošku souvisí, nemůžeme hledat nějaký univerzální přístup. Je obrovský rozdíl mezi společnostmi obchodovanými na burze a ostatními, je rozdíl mezi velkými mezinárodními společnostmi a malými a středně velkými podniky. To by pan zpravodaj měl také zohlednit. E, já si myslím, že to bude znevýhodněné pro společnosti, zaměstnance, zaměstnavatele, protože společnosti se tak dostanou do celého, do celého svazku závazků a korporátní řízení by mělo být flexibilnější, mělo by být chytřejším přístupem e, vhodným pro všechny společnosti, rovněž i vzhledem k jejich budoucím potřebám. Takže proto bych eh, opravdu navrhoval zavést spíše nezávazný etický kodex, který bude založen na kombinovaném postupu, tak jak to již funguje v mnoha našich členských státech. Dále, pokud jde o tu politiku odměňování, zde pan zpravodaj navrhuje zákaz eh, odměňování akciemi, to si myslím, že je opět nesprávné, to je rozhodnutí na společnostech. Sami společnosti si určí svou politiku odměňování eh, ve společnosti s odměňovacím výborem a i zde bychom měli žádat spíše transparentnost, tak, aby se veřejně uvádělo, jaká politika eh, odměňování v té které společnosti je. To je zejména zajímavé pro společnosti na burze, ale jak si situace je úplně jiná v malých a středně velkých podnicích, protože nejsou na stejné úrovni. Eh, souhlasit můžeme s několika body, pokud jde například o transparentnost v odměňování, platové, platových profilech, rizikových profilech a eh, střetu zájmu členů správních rad a souhlasit můžeme také eh, s principem vysvětlování. Ještě několik věcí z mé strany. Eh, myslím si, že ten jeden univerzální přístup není správnou cestou. Myslím si, že bychom opravdu měli zohlednit eh, několik těch doporučení. Měli, měli bychom eh, se zabývat monitoringem stávajících doporučení pro zprávu. Hovoří se rovněž o výměně nejlepších osvědčených postupů. Tady bych chtěl varovat před rozdíly mezi různými členskými státy, protože některé tyto postupy v oblasti zprávy existují a různě se zde řeší například zastoupení zaměstnanců ve správních radách, prohlaš, prohlašování členů správních rad, to se hodně liší a e, liší se zde přístup i akcionář versus podílník, takže e, Opět i zde prosím dbejme toho, že existuje rozdíl mezi společnostmi kotovanými na burze a ostatními a i zde bychom měli postupovat cestou spíše vysvětlování. Těším se na další spolupráci se spravodajem a těším se, že nalezneme společný kompromis. Děkuji. Merci, monsieur de Děkuji, pane de Baker. Hlásí se ještě někdo? Si ce n'est pas le cas, je redonne la parole à notre rapporteur. V případě dám slovo zpátky Děkuji, paní předsedkyně. Díky za všechny ty komentáře, které jsou velice užitečné. Já jsem si jist, že dospějeme kompromisu. Je několik připomínek k tomu, co zaznělo. Je pravda, jak jste zaznělo, že eh, politika odměňování musí být transparentní a otevřená. A to pro všechny. Vyslechl jsem si připomínky od Alde, eh, kteří se velmi pečlivě zajímají, zabývají možnosti odměňování v podobně akcí. Eh, Samozřejmě, pokud se jedná o něco, eh, pokud chceme mluvit o něčem rizikovém pro velké akci ve společnosti, jsou to právě ty podíly. Eh, kvůli rizikům, která se podstupovala, krachovaly celé banky. O tom jsme hovořili posledně na tomto výboru a tehdy se tu našli pouze tři lidé, kteří se vyslovili proti možnosti odměňování v podobě akciemi. Já neříkám, že by se to mělo zakázat, já říkám, že by se to mělo minimalizovat a pokud je to možné, nepoužívat to. Ale eh, nelze zkrátka něco zakázat na úrovni EU eh, ta možnost tu momentálně existuje, až 50% platu může být v podobě akcí, ale myslím si, že to je neadekvátní způsob odměňování práce zaměstnanců. Souhlasím s tím, co říkala paní Bauer o ženách a uh, obsazování správních rad ženami. Eh, ze sekretariátu vím, že kvóty eh, nejsou eh, naším úkolem zde v tomto výboru, proto hovořím pouze o genderové diverzitě, ale samozřejmě to je něco, na co se musíme zaměřit, kolik žen tak běžně bývá ve správních radách, kolik by jich tam být mělo, s tím souhlasím. Paní Bauer rovněž mluvila o sociálním dialogu. Eh, a opět i zde já souhlasím, že potřebujeme něco v té zprávě o sociálním dialogu a o sociální zodpovědnosti společností. To je také něco, na co bychom se ještě měli zaměřit. Tady eh, dobrý kolega Korferaty eh, eh, nezastává názor, nezastává souhlasné stanovisko k zaměstnaneckým podílům ve společnostech, což se liší v členských státech, to vím. Eh, obecně eh, například u nás se eh, zaměstnanecké podíly používají hodně, protože se to vnímá jako způsob angažovanosti zaměstnanců ve společnosti. V Dánsku většin, se většinou zaměstnanci vnímají jako zdroj pro další rozvoj společnosti a pro vlastně samotné zlepšení pracovních míst, která tyto zaměstnanci vykonávají. Takže tam se podíly pro zaměstnance udělují často. Nejde o to, že by to, byl, že by to byla součást jejich platů, spíše je to součást spíše je to součást eh, jejich angažovanosti. Samozřejmě je zde riziko, když lidem neplatíte v penězích a dáváte podíly, když společnost krachuje, tak lidé nemají už vůbec nic. Ale souhlasím s tím, že to je dobrý způsob angažovanosti zaměstnanců. A souhlasím s tím, co říkal kolega z Alde, neexistuje jeden univerzální přístup a neměli bychom ho ani hledat. Měly by opravdu existovat různé přístupy pro velké a malé společnosti. Nemyslím si, že bychom měli společnosti přetěžovat, a e, když kolega z Alde říká, že e, nechceme mít závazná pravidla nebo doporučení a chceme spíše jenom etické kodexy, e, to může být konec konců také závazné pravidlo, že ano. Takže jak to bude, jak to je, jak to je ve finančních společnostech po celém světě. Tam vždy existují nějaká zá, zá, závazná pravidla, která však příliš nezvyšují administrativní zátěž. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, de se... Já vám velice děkuji za tuto prezentaci a za eh, vaše stanovisko. Na základě toho budeme mít hlutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, která je samozřejmě krátká, ale jinak to nepůjde, takže do 12. října do oběda. A pak je přeskoumáme buď 7. nebo 22. listopadu, abychom o nich hlasovali 5. prosince. Tím jsme probrali tento bod na pořadu jednání a jak jsme se dohodli včera, teď se pustíme do bodu 16. Takže dám slovo našemu kolegovi Svenu Gigeldovi. bude se to týkat statutu Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Pane zpravodaji, máte slovo. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové a kolegyně. Nejprve bych chtěl říci, že už jsme si vyměnili názory na toto téma. Děkuji také stínovým zpravodajům různých skupin. Také jsme se poprvé setkali. Vítám také Naďu Hirš ze strany liberálů. Měli jsme také první výměnu názorů. V zásadě za to máme tady trošku absurdní situaci, protože pracujeme na reformě, která dosud v podstatě nebyla využívána, ale je to jediná právní norma v současné době ze strany sociální ekonomie a družstev, je, kterou mají v současné době na evropské úrovni k dispozici. Mnozí kolegové písemně litovali, že různé svazy a společnosti uh, nemají v podstatě možnost nabídnout žádnou evropskou právní formu a je jasné, že v oblasti družstevních společností a sociální ekonomie existuje velký potenciál pro zaměstnanost a také poskytování veřejných statků. Tyto podniky sledují současně dva cíle a sice za prvé je to cíl být úspěšní na trhu a na druhé straně nabídnout Eh, užitek svým uživatelům a také poskytovat veřejné statky. Právě tato dvojí funkce, to je to, co vedlo k tomu, že se tady objevuje velká podpora pro toto odvětví. Musím říci, že komise vyzvala také členské země, aby učinili opatření v oblasti družstevních společností, aby tady zakladali různé svazy a nadace, což by podporovalo sociální solidaritu a ekonomii. Já jsem vděčen že za to, že tuto, toto téma neprobíráme jenom z technické stránky, které by se týkaly problémů zaměstnanců, ale rozšiřujeme náš pohled i na potenciál zaměstnanosti a ekonomický potenciál, který může být eh, povýšen. První část analyzuje problém, který se týká této právní formy a ukazuje na to, že změny ve smyslu zaměstnanců a jejich práv jsou tady nutné ale také současně ukazuje, že v zásadě Rozhodujícím problémem při užívání této právní formy je v současné době ve statutu nikoli ve směrnici a proto je tady ta výzva nejprve pracovat na statutu. V této souvislosti jsme museli také se zabývat možností řešit tyto problémy. Statut je bohužel tak komplikovaný, že sektor to vůbec nepoužívá. Je to klasický případ velké sou, e, složitosti a nadměrné byrokracie byrokracie, takže to neodpovídá solidaritě a sociální ekonomii, takže se můžeme obávat, že současná struktura by mohla být zneužita v neprospěch práv zaměstnanců a tato právní forma se v podstatě ale neužívá, takže se to nezakládá na pravě. Musíme samozřejmě řešit problémy nebo se vyhnout problémům, ale tady je hlavním úkolem tu právní formu udělat atraktivní a samozřejmě také zajistit příslušná práva zaměstnanců, ale má to určitou zvláštnost, která musí být přizpůsobena družstevním společnostem, aby zaměstnanci měli možnost vyjadřovat se, protože jsou také spoluvlastníky. To je samozřejmě velice důležitá forma. Poslední zpráv, část zprávy ukazuje na celou řadu deficitů, které v současné době ještě družstevní společnosti mají a to je znevýhodňuje anebo nemohou být odpovídajícím způsobem podporovány, i když souhlas s touto formou je v příslušném sektoru opravdu velký. A já jsem přesvědčen o tom, že tady dospějeme k širokému souhlasu, což bude jasným signálem a výzvou pro komisi a členské země, aby realizovali různá opatření, abychom dospěli k silnějšímu zakotvení této solidární formy. A současně také ta právní forma eh, musí vytvořit předpoklady na evropské úrovni tak, aby tento sektor mohl tuto formu vůbec používat a současně zůstala zachována práva zaměstnanců. Já jsem zmínil spolupráci se stínovými zpravodaji, doufám i nadále v dobrou spolupráci a pokrok v těchto tématech, že vytvoříme nejenom krásnou iniciativní zprávu, ale budeme toto téma dále zkoumat a pracovat na něm tak, abychom, se, abychom posílili tuto formu, abychom mohli přejít do ofenzivy, což by bylo žádoucí, aby také komise mohla eh, rozhodnout o kompetencích, aby byly tyto kompetence rozděleny na různá generální ředitelství a na nejmenší jednotky, které by se měly také zúčastnit. To je jeden z důvodů, proč až do posud se zatím událo velice málo od té doby, kdy byly předloženy nejrůznější návrhy. Takže sdělení komise z roku 2004 z 12 body pro družstevní společnosti se realizuje jenom velmi částečně a já si myslím, že my jakožto parlament bychom měli trvale se zabývat tím, aby příslušná opatření byla zrealizována, což je v zájmu zaměstnanosti a také v zájmu demokracie a ekonomiky. Já si myslím, že jsme vlastně docela dobrá skupina, kterou jsme vytvořili, abychom dosáhli širokého souhlasu a jsem si jist, že v duchu kompromisu dospějeme ke společným řešením. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Um, merci. Já vám děkuji. Paní Reiner. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Gigoldovi za představení této zprávy a za zhodnocení spolupráce se stínovými zpravodaji. Já si toho také velice vážím a jsem ráda, že jsme měli příležitost už jako předem pozbírat různé nápady a diskutovat o všemožných problémech. Ráda bych eh, posunula naše uvažování trošku dál a sice jedná se o způsob, jakým způsobem diskutujeme o problémech. Existuje pouze 17 eh, těchto družstevních společností na evropské úrovni a to je bohužel velice málo a to znamená, že tento model nemůžeme označit za úspěšný současné době. Pro, proto tedy je oprávněné, když se nad tím zamýšlíme, jak bychom to mohli zlepšit. Avšak ráda bych v této souvislosti, protože jsem se tím zabývala detailněji, poukázala na to, že to trvalo relativně dlouho, než to členské státy zrealizovaly, protože to bylo způsobeno také různými možnostmi, ale ta kvalita byla relativně dobrá při té realizaci. Platí, že tady existují i určité pochybnosti. Já teď hovořím, abych uvedla jeden příklad, o Rakousku, protože to znám nejlépe a chci předeslat, že úvahy a návrhy se ubírají směrem k většímu používání tohoto družstevního modelu v rámci sociálního hospodaření a to absolutně podporujeme, ale myslím si, že je tady třeba ještě mnohé udělat, ale družstevní společnosti sami o sobě v národním měřítku se využívají i jinak. Například v Rakousku máme velké družstevní společnost, která je důležitá a také pracuje na mezinárodní úrovni. Ale je to určitá společnost, která je jaksi nadřazena těm ostatním společnostem, ale celá ta spolupráce probíhá operativně. Ale tady nemáme nejnižší, vůbec nejmenší zájem na těch reformách, to ukazujeme. Já si myslím, že musíme myslet na to, že družstevní společnost není jenom družstvo v uvozovkách, ale také podléhá jiným cílům. Dostávám se k dalšímu bodu. Určitě bychom se měli snažit o to, aby ten evropský model nebyl samoučelný. Také, eh, když si to velice zjednodušíme, tak musíme dát pozor na to, abychom to nezjednodušili příliš, protože jinak je to velice komplikované, ale musíme také minimální kapitál určovat. To je záležitost, která je zdůvodnitelná. Já si myslím, že nemusíme mít za každou cenu více těch evropských společností, ale je důležité, aby měli výbornou nebo lepší kvalitu Nejedná se jenom o ty hold value, ale jedná se o všechny eh, které, společnosti, které se účastní této společenské formy. Pokud jde o konkrétní návrhy, považuji za velice důležité to, co se tady navrhuje. A musíme se podívat na to, Jaké akce tady jsou? Nejsou to jenom vzdělávací programy šité na míru v sociální oblasti a ekonomické oblasti se nejedná jenom o možnosti, které musíme eh, využívat. A na závěr téma, o které se jedná, a to je pledoje musíme dát pozor na to, aby ty návrhy, které se ubírají směrem eh, možnosti spolurozhodovat pro zaměstnance, abychom nedosáhli určitého eh, rozporu k těm návrhům, které se týkají té velké komplexnosti. Já si myslím, že tady budeme mít určité možnosti a tu zprávu musíme takto podpořit, ale myslím si, že na to musíme ještě trochu pracovat. Děkuji. Děkuji, paní Hirš. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. I já děkuji kolegovi Gigoldovi za spolupráci, která byla zahájena. Eh, já se moc těším na plodnou spolupráci. Myslím si, že toto je téma, eh, které není příliš ideologické, naopak je to téma, ke kterému potřeba přistupovat pragmaticky, protože tato právní forma je formou, která má mnoho výhod eh, pro ty, kteří se eh, na ní angažují. Eh, je to forma, která umožňuje velkou zúčastněnost a vysokou míru zastupovanosti a e, je to forma velice různorodá, kterou lze použít v mnoha různých situacích, to je velice důležité. Připojuji se i k tomu, že je škoda, že atraktivita této formy se nezdá být i tak vysoká. Myslím, že naším úkolem ukázat, jaké jsou možnosti e, to, toto e, zatraktivnit, zjednodušit a niž by jsme přišli o kvalitu, to se nesmí stát. To všechno my podporujeme. Podporujeme eh, samozřejmě i to celé téma angažovanosti spolupracovníků. Nicméně musí se k tomu přistupovat jinak než v jiných právních formách. Eh, no, těším se na dobrou spolupráci. Já si myslím, že toto může být projekt, který povede k tomu, že se o tuto formu bude zajímat více lidí. Děkuji. Monsieur Sogor, puis Monsieur Thomasman. Sogor. Wenn ich äh, rede jetzt auf Deutsch, dann... Eh, já budu hovořit německy a všichni si začnou myslet, že se jedná o vyloženě německý systém, takže já to zkusím anglicky jako eh, před chvilkou. Jak řekli předřečníci, eh, je zde 17 družstevních asociací na evropské úrovni. Eh, Eh, takže to ukazuje na to, že ten statut se musí zjednodušit tak, aby se mohlo založit více družstevních společností. Je eh, samozřejmě nutné ochraňovat právě zaměstnavatelů i zaměstnanců a tyto asociace by měly být otevřené společnostem ze sociální ekonomiky. Eh, v tomto kontextu potřebujeme silnější zastoupení Evropy v otevřené metodě koordinace a v samotném systému družstevních společností v EU. A já lituji toho, že se jedná pouze o zprávu z vlastní iniciativy. Musíme zajistit to, že ustanovení o prosaditelnosti zaměstnanosti budou dostatečně posílená. Je nutné zajistit, že členské státy tuto směrnici tr- transponují přesně a ve všech bodech. U nás v Rumunsku je legislativa eh, pro družstevní společnosti z roku 1962 a je to legislativa velice centralizující pro mnoho, ehm, pro mnoho těchto společností, což otevírá eh, dveře pro silnou angažovanost politických eh, aktérů a proto statut družstevních společností není vnímán nejenom v Rumunsku, ale obecně ve, východní, ve východních zemích Evropské unie spíše negativně. Další negativní aspekt rumunského práva je to, že zde dochází k diskriminačnímu efektu, eh, protože lidé na vysokých pozicích eh, často zneužívají svých pravomocí. Po roce 89, kdy došlo k reorganizaci eh, tohoto sektoru, hlavní asociace, která byla zároveň zodpovědná za zprávu penzijních fondů pro téměř 200 členů, Eh, družstevní společnosti, která je stále referenční společností, eh, není schopná, eh, není schopná dostat svých závazků vůči svým členům. Takže tato iniciativa je opravdu vítaná. A nakonec ještě jednu poznámku. Mě poněkud překvapilo, že dokumenty komise 1435 2003 podle statutu pro Evropské družstevní společnosti z 5. října 2010, pokud jde o e, Rumunsko. Říká se zde, že Rumunsko má velice podrobně a dobře vypracovaný zákon o družstevních společnostech, což mě zaskočilo. E, takže my nejenom vítáme tuto iniciativu a e, samozřejmě odešleme i své pozměňovací návrhy. Děkuji. Ještě pan Tomas Mann. A pak dáme ještě slovo komisi. Prosím, pan Mann. Anglicky přednešené eh, námitky beru tedy na vědomí, ale já budu hovořit německy. Já bych tedy chtěl pokračovat v tom smyslu, že mu se můžeme vyjádřit já považuji za velice zajímavou oblast, především tady u nás v Německu souvislost s těmito družstvím. Nechceme nikoho k ničemu nutit, ale chceme jasně ukázat, že solidarita a solidární ekonomie je pro nás velice důležitá. Sociální ekonomika fungovala v mnoho směrech velice dobře a ten systém toho družstevnictví, družstevní společnosti, které máme v různých zemích, i když jich nebylo tolik, ale pokud jde o formu eh, podniku, tak měli úspěch eh, v Německu, v Rakousku, ale také i v Lucemburku. To všechno jsou úspěchy, s kterými můžeme něco vybudovat. Jestliže bychom tuto strukturu nedali do rámce, tak to má něco společného s tím, jak si řekli, je na tom příliš mnoho byrokracie, je tam mnoho nepochopitelného. Pak je tam otázka, potřebujeme to skutečně, nemůžeme se realizovat tak, jak to každý den přináší. A si myslím, že na to musíme pracovat. V čísle 14 si napsal, že komise eh, tady ne, pro nedostatek finančních prostředků nevede k dostatečným výsledkům a že je třeba eh, najít nové zdroje. Já bych řekl, nechci hovořit přímo o těch právnících, ale určitě eh, musíme jednat s Evropskou komisí. Já chci poukázat na to, co je obzvláště důležité, pokud jde o zaměstnance a jejich možnost účasti. To je často velký problém. Já sám, když jsem spolu se svými kolegy, tak jim říkám, kolegové, jenom někdy se stávám jakýmsi soudruhem tady to můžeme rozlišovat. Pokud jde o ty družstevní banky, tam jsem družstevník, ale my tady máme družstevní podíly a já se v podstatě stydím říci, že tady jsem ten družstevník, ten soudruh. A tady máme ta, tu možnost spoluúčasti zaměstnanců a to je velká možnost, která nevšude dobře funguje, ale vlastně se musíme orientovat i v managementu, i mezi zaměstnavateli na to, aby měli zaměstnanci možnost se podílet. To je opravdu kritický bod Další bod, který si předložil, považuji za dobrý. Jedná se o ty observatoře pro malé a střední podniky. Tady musíme dosáhnout toho, aby tyto podniky byly do sociální ekonomiky zahrnuty. To je opravdu velice důležité, aby se dosáhlo visibility, abychom dostali tuto možnost, která se v podstatě musí v tomto sektoru objevit a usídlit. Já si myslím, že je to velice důležitá oblast, kterou tady můžeme sformulovat. Jinak opravdu velice souhlasím, nejsem žádný stínový zpravodaj, ale mám tady na tomto tématu zájem a proto si myslím, že tady najdeme participační možnost ve všech oblastech. Děkuji. Ehm, Děkuji. Dáme slovo zástupci komise, paní Apostolosovi, panu Apostolosovi, Kuminisovi. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem z DG Enterprise, které eh, zahrnuje i jednotku zodpovědnou za družstevní společnosti, asociace a podniky sociální ekonomiky. Chci poděkovat vašemu výboru, konkrétně panu Gigoldovi, za zprávu, která je velice dobrá. A my jsme přesvědčeni, že to je zpráva, která je pro nás výzvou, protože obsahuje mnoho kritiky směrem na komisi a dává nám příležitost eh, reagovat na tuto kritiku a na všechny tyto komentáře v následných zprávách. Jeden komentář eh, týkající se počtu družstevních společností v Evropě. Podle statistiky máme v Evropě zhruba 230 tisíc družstevních společností a máme jenom 17 těch opravdu evropských družstevních společností. Když zohledníme, že v oblasti kapitálových eh, společností máme více než 50 milionů veřejných a soukromých společností a existuje pouze 600 evropských, 600 až 700 opravdu evropských společností, Ehm, je snazší pochopit, že statut eh, evropských družstevních společností z matematického hlediska velice úspěšným statutem. Děkuji. Děkuji, pan zpravodaj. Yes. Um... Ano. No. Eh, já jsem ekonom, víte, a eh, tím pádem něco málo vím o matematice. Eh, ale musím říct, že tato vysoká matematika je mi opravdu poněkud neznámo. Nicméně děkuji vám za to, že aspoň tu zprávu vítáte a za to, že jste řekl, že na ní budete reagovat. Nicméně musím říct, že jste si už nedovolil porovnávat počty zaměstnanců, kteří jsou v těch různých právních formách společností a je nutné zmínit, že hovoříme pouze o 32 lidech, kteří jsou zaměstnanci těchto 17 evropských družstevních společností. Já jsem tady trošku vtipkoval o tom, že možná počet právníků, který na tomto pracoval, byl mnohem vyšší, když se podíváme na provádění této směrnice, než počet vytvořených pracovních míst. A proto vítám všechny ty komentáře, které zde zazněly ve smyslu souhlasu s tím, že musíme udělat něco pro to, aby toto začalo fungovat lépe. E, souhlasím s tím, co jste říkala vy, paní Reckner Faktem je, že statut evropských družstevních společností eh, neměl ten cíl, eh, že, to, že všechny ty družstevní společnosti používající společný trh musí být evropskou právní formou, takže pokud rakouské družstvo pracuje, funguje v jiných zemích, má samozřejmě stejné právo jako jakákoliv jiná společnost tento krok podniknout a nemusí se stávat evropskou právní, evropským právním subjektem. A, ačkoliv, a to byl původní názor, existuje v mnoha zemích eh, družstevní, mnoho družstevních společností a pokud chtějí spolupracovat, tak by měli mít právní formu, která je upravena podle jejich specifických potřeb. Eh, já je teď nebudu vyjmenovávat, ale specifické potřeby těchto družstevních společností existují. A zejména Eh, tyto evropské družstevní společnosti nám říkají, že jsou problémy se statutem, s jejich statutem a to, že i oni o tom mluví, je signálem, že musíme něco dělat. Samozřejmě sdílím váš názor i v tom, že likvidace byrokracie není eh, účel, který světí prostředky. Eh, samozřejmě pravidla mají své důvody a naším cílem musí být dosáhnout Eh, dosáhnout společného cíle, to znamená angažovanost zaměstnanců, eh, odstraňování podvodů, důvěryhodnost ekonomických transakcí s minimem byrokracie. Takže to je náš cíl. Dosáhnout obecného prospěchu, ale eh, neobtěžovat tím různé hráče na poli ekonomiky a já si myslím, že se nám nutně podaří spolupracovat tímto způsobem a nakonec zjistíme, že to není tak, že byrokracie je pouze záminkou pro odstraňování například angažovanosti zaměstnanců. Pane Mane, já jsem také součástí místní družstevní banky a mně taky se moc nelíbí, že se mi říká genose německy, to znamená soudruhu, ale Eh, faktem je, že ta, to družstvo eh, poskytuje půjčky místní ekonomice a pokud by se všechny banky chovaly jako družstevní banky, měli bychom o mnohem, eh, měli bychom problémů zejména problémů v sociální úrovni. Ale souhlasím s tím, co jste říkala vy, Evelyn, v tomto dochází i ke zneužívání družstevních společností a zaznělo to i odsud zleva. Ehm, faktem je, že na světě neexistuje žádný dobrý nápad, který by nebyl nikdy zneužit. A to, co nám říkáte ze zkušeností z Rumunska, Eh, z minulých zkušeností, které však pokračují, jak se zdá, je velice typickým příkladem. Máme zde rovněž příklady toho, kdy ta idea družstva, která má, které má sloužit společnému dobru, byl jaksi opomenut. Některá družstva e, fungují e, v podstatě také částečně půjčkovou formou jako jiné společnosti, a proto máme zákony, eh, které tedy neprohlašují družstva za něco posvátného, to by bylo naivní, ale vidíme, to říkal pan Manej paní Hirš. Ano, pan Mann i paní Hirš. Zkrátka chci říct to, že, že je potřeba tento sektor podpořit a e, zajistit, že bude sloužit svému původnímu, to znamená sociálnímu účelu. Zároveň je potřeba toto provést, aniž bychom e, e se na všechno dívali s růžovými brýlemi. Já se do toho trošku zamotávám, já se omlouvám, ale toho můžeme dosáhnout tím, že použijeme sadu Eh, nástrojů, kterou navrhujeme a o které parlament požádal. Takže těším se na spolupráci, těším se na vaše pozměňovací návrhy. Eh, všichni víte, doufám, že se nám posunulo datum, takže na pozměňovací návrhy je velmi málo času. Takže prosím odešlete, já se pokusím uspořádat zasedání se stínovými zpravodaji, abychom mohli začít pracovat trošku efektivně a těším se také na doporučení a na reakce od komise. Já jsem si jist, že nakonec dospějeme k dobrému závěru. Děkuji. Merci, může... Já vám děkuji. A teď nevím, jestli je to paní Irš, Hirš, nebo pan Kegel, který, kdo mi vysvětlí ty rozdíly, ale každopádně ráda se, eh, ráda se neustále vzdělávám. Takže tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je velmi krátká, protože to zítra v poledne abychom to probrali pak 7. listopadu a na 20. abychom připravili kompromisy a 23. to přijali. A teď se dostáváme k předposlednímu bodu na pořadu jednání, bod 15. A tím pádem dávám slovo Karimě Deli. Dostáváme se k zprávě o přeskumu Evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v období 2007 až 2012. Já vám děkuji, paní předsedkyně. My se dnes dostáváme k tomu, abychom řešili otázky u pozměňovacích návrhů, kterých jsem obdržela přes 240. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, a všem poslancům, kteří si se nejsou stínový, stínovými zpravodaji, ale pochopili, že tato zá, záležitost je naprosto klíčová a předložili nám tudíž své vlastní pozměňovací návrhy. Chtěla bych tomu říci, že když se podívám na eh, ty pozměňovací návrhy, tak z nich vyplývá několik kompromisů. První je otázka externalizace aktivit. Děli jsme to dnes dopoledne, když jsme měli to slyšení o stresu při práci. To je konec konců i něco, co bude také předmětem jednoho kompromisu, alespoň doufám. Kompromis, který připomíná společnou zodpovědnost celého řetězce po toho subdodavatelství. To je klíčový prvek eh, tohoto, této zprávy, to znamená, že bychom měli mít kompromis, který je v tomto směru ochranný a to ve vztahu k rozdílům i mezi, roz, nebo co zohledňuje rozdíly mezi muži a ženami. Dále eh, lidé s postiženími a veškeré osoby, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na pracovišti. A já bych eh, navrhovala ten první kompromis před 12. říjnem příštího týdne. Abychom potom stíž se setkávali mezi stínovými zpravodaji, abychom potom rychle dospěli ke kompromisům definitivním. A tak, aby ta zpráva opravdu odpovídala výzvám, kterým která musí řešit jak říkám, je to klíčová záležitost, otázka zdraví na pracovišti. To je právo naprosto základní, eh, kterého by měli požívat všichni Evropané. Všichni, všichni Evropané by měli mít právní záruku podmínek práce, které respektují jak jejich zdraví, tak jejich bezpečnost a zejména jejich důstojnost. Toto je něco, co jsme viděli již, nebo slyšeli již na několika při několika příležitostech na několika slyšení a je to konstatování, v které všichni sdílíme. Ale myslím, že bychom eh, mohli zajít ještě dál. Zpráva, která by vzešla z výboru eh, pro zaměstnanost, která by eh, podporovala legislativní kritéria a kdybychom jasně řekli, učiňme přítrž utrpení práci. Musíme implementovat všechny prevenční politiky a také řešit všechny profesní, eh, všechny profesní onemocnění, eh, které zatím nejsou zohledněny v evropské legislativě. To jsou například eh, rakoviny, některé nové technologie, dále otevření směrnice REACH, čehož vyplývají psychická biologická rizika a dále závazný cíl, který připomíná eh, ten cíl toho, že bychom měli mít jakési zdravotní inspektor, inspektory, kteří by měli být revalorizováni, kteří by měli být, kteří by měli být přítomni v podnicích. To znamená, tak máme tady před sebou jasnou výzvu a teď je potřeba najít potřebnou politickou vůli a je potřeba si vyhnout rukávy a pustit se do práce. Takže já očekávám naše výstupy. Děkuji vám. Mám tady tři žádosti o slovo. Uzavřeme seznam řečníků. Paní Rapty, paní Pak a pan Kristensen. Nejprve paní Rapty. Eh, Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, také já bych ráda poděkovala Karině za výjimečně dobrou práci. Máme tu dobrý podkladový text eh, jako východisko pro naši práci. Také já, jakožto socialistka, jsem předložila několik pozměňovacích návrhů a myslím si, že pracujeme ve stejném duchu. Souhlasím s tím, co Karima řekla a vidím velice optimisticky eh, tu možnost dosáhnout kompromisu a jednomyslnosti. Ještě eh, mám tu několik takových dodatků. Chtěla bych zejména eh, vysvětlit eh, tu podstatu našich pozměňovacích návrhů. Přejeme si dostatečně dobré pracovní podmínky. Tyto by měly být kritériem pro to, aby podniky mohly být uznávány a aby tedy jejich zodpovědnost byla uznávána. Přála bych si také, aby se Eh, uznala eh, politika prevence, uplatňovaly se mm, eh, tedy v plánování práce. Přejeme si také, aby se odlišovaly, odlišovala nová rizika na pracovištích, protože v dnešní době se využívají i nové suroviny. Pracujeme s novými látkami, tudíž se objevují nová rizika a pouze nyní se začínáme dovídat a uvědomovat si ta rizika která z nich vyplývají. Eh, také tedy eh, zřejmě vznikne i nová směrnice na tématiku stresu na pracovišti a přáli bychom si, aby se sem zapracovala také ta otázka sebevražd, sebevražd na eh, pracovišti nebo tedy těch, které vyplývají ze stresu z práce. Ono se to týká také toho slyšení, které jsme tu dnes vyslechli dopoledne. Je to také v propojení s prací výboru IMCO, oni na tom také pracují a to velice dobře. Také by se měli vyšetřovat nebo by se mělo věnovat těm nejcitlivějším skupinám pracujících. V tomto bychom se měli sloučit práci s příslušnými instituci po, institucemi a instituty po celé Evropě je třeba eh, uplatňovat větší míru kontroly, účinnější kontroly a také bychom měli ochraňovat všechny ty, kteří poukazují na ty nepřijatelné pracovní podmínky na pracovištích. A Měli bychom podpořit eh, pracující, kteří se vracejí do práce po nějaké nehodě nebo po nějaké nemoci z povolání. A závěrem E, myslím si, že ty ukazatele, které jsou pro nás důležité ve věci bezpečnosti, jsou velice důležité. E, takže e, bychom neměli snižovat jejich úroveň, měli bychom zachovat tu jejich úroveň, na kterou poukazujeme. Tímto chci tedy ještě jednou poukazovat Karimě a říci, že jsme spolupracovali velice dobře. Děkuji, pan Pak. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Karimě Dali za její výbornou práci. A již ta první verze té zprávy byla velmi konkrétní, velmi vyvážená a my s potěšením předložíme ještě další pozměňovací návrh, abychom tuto zprávu doplnili. Z obsahového hlediska jsem rád, že nemáme žádné velké názorové rozdíly, pokud jde o kroky, které se tu navrhují přijetí. Všichni se shodujeme na posílení informovanosti jednotlivých subjektů, to znamená investovat do preventivních opatření, které budou eh, zahrňovat i pracující. A dále otázka subdodavatelství. Všichni souhlasíme s tím, že tento řetězec subdodavatelský je eh, základním problémem, protože na konci tohoto řetězce jsou často eh, velmi eh, nejisté zaměstnanecké smlouvy a odměňování. A musíme také posílit kontroly a sankce. To znamená, musíme mobilizovat zdroje, abychom měli více inspekcí a aby ti inspektoři měli více pravomocí. Další myšlenka, která se mi jeví osobně jako zajímavá, je ta myšlenka těch whistleblowers, to znamená těch lidí, kteří budou upozorňovat na porušování eh, legislativy. Chybí nám eh, kromě toho také dostatek studií o eh, zdravotních otázkách a o postupech v členských zemích. Pokud je o názorové rozdíly, možná se nějaké vynoří v příštích dnech, ohledně legislativního přístupu. Možná by bylo lepší, abychom lépe aplikovali stávající legislativu, to je jedna cesta, na straně druhé jsou tu žádosti dodatečných legislativních eh, návrhů například eh, společná eh, ručení eh, s rukou společnou a nerozdílnou v celém tom subdodavatelském řetězci a opotření proti stresu na pracovišti. Jinak si myslím, že se podařilo paní zpravodice nalézt dobré kompromisy a již se těším na práci v příštích týdnech. Děkuji, pan Kristensen. Tak for formen a tak til kollega Děkuji vám, Eh, paní předsedkyně a děkujeme paní Deli za veškerou odvedenou práci na této zprávě. Já chci zmínit dvě věci. Jsou to oboje oblasti, které jsou poměrně specifické. Předložil jsem eh, několik pozměňovacích návrhů společně s paní Rapty, eh, která je naší stínovou zpravodajkou. Toto je oblast, je to oblast, o kterou se hodně zajímám, je to oblast užívání asbestu a je důležité, aby zde z komise se objevilo několik iniciativ, které budou bojovat s tímto obrovským eh, problémem ochrany zdraví a bezpečnosti. Protože eh, asbest se stále používá v budovách, eh, ve vlacích a v jiných oblastech běžného užívání a lidé eh, v důsledku otravy asbestem neustále umíraní, umírají, takže je důležité, aby členské státy předložili konkrétní kroky a, a začali asbest odstraňovat. Důležité je mít opravdu důkladné bezpečnostní pokyny pro tuto oblast. A dále zmínili jsme celou řadu eh, oblastí, které zatím nebyly zohledněny, zohledněny a mezi ně patří i oblasti, eh, na které jsem já byl upozorněn. Eh, v tom smyslu, že v, nich ne, v, te, v těch oblastech nemáme dostatek pravidel. Potřebujeme nějaký model pro eh, reagování na, ta, na tyto obledy. Oblasti například celá oblast kadeřníků, kadeřnictví, kteří často používají nebezpečné chemikálie. Když se podíváme na dobu zaměstnanosti kadeřníků je velice krátká, protože každý brzy onemocní. Eh, například u pilotů eh, je jasné, že nemůže eh, letět s letadlem unavený pilot, protože dojde k, by mohlo dojít k vážným nehodám. Nebo další oblast jsou malé částečky, malé pevné částečky ve vzduchu, zejména u letišť, což jsou částečky, které jsou často karcinogenní a je to riziko eh, ohrožení zdraví osob, které v těchto eh, oblastech pracují. Tedy například ohrožení zdraví letišního personálu, eh, ohrožení personálu, který přenáší kufry na letištích, ti zase trpí bolestmi zad, protože musí nosit obrovské těžké kufry, A e, e, jiná oblast je například to, že pro řidiče autobusů, kteří jedou kratší vzdálenost než 50 km, neexistuje směrnice o takových těch povinných od, dobách odpočinku. Takže to jsou věci, e, na které komise musí jasně reagovat, kterých musí stanovit jasné kroky vpřed. Děkuji. Merci, Madame Deli. Děkuji. Já znovu paní Deli. Merci beaucoup. Děkuji eh, stínovým zpravodajím a zpravodajům a děkuji všem poslancům za veškerá zlepšení ve formě pozměňovacích návrhů. Ano, jistě musíme posílit osvětovou stránku věci. Když je řeč o zdravotní politice, musí být eh, ve vazbě na všechny další politiky, zaměstnanosti, zdraví, průmyslu, životního prostředí, dopravy, vzdělávání, energie a tak dále. A myslím, že Pane Kristensen, vy jste to pojmenoval velmi správně. My nemůžeme než eh, se být zhrozeni těmi problémy, jako je problém asbestu, ale dalších i nových eh, chemických a dalších rizik, které se vynožují. Čili tady máme teď tuto výzvu od, znovu otevření směrnice REACH. A jinak souhlasím s kolegy, pokud jde o ten subdodavatelský řetězec. To je ústřední záležitost. V dnešní době máme tu kaskádovitý, uh, řetězec, a který může mít x až 8 úrovní, ale každopádně to utrpení na pracovišti nás nutí uh, také uvažovat o uh, otázce reorganizace práce. Jsem velmi ráda, že jste vyzdvihli také to, že je potřeba chránit ty eh, osoby, které poukazují na nějaké problémy, protože často eh, v těch eh, podnicích jsou ty, tito lidé ponecháni bez jakékoliv ochrany. Společnosti se musí ujmout své zodpovědnosti a jinak pokud eh, se domnívám, že jsme dospěli ke kompromisům, které jsou naprosto stěžení a že budeme rychle postupovat tak, aby se eh, parlament mohl, mohl všechny tyto otázky dotáhnout. Děkuji vám. Takže zdá se, že komisař bude raději hovořit s tiskem než s námi, takže e, přijde o něco později. Takže na chvíli přerušíme jednání, abychom na něj počkali. A ještě tedy uzavření diskuze k bodu 15, k tomu, v jaké, e, jakou etapou jsme prošli, tak budeme mít nové zasedání 7. listopadu nad zprávou paní Deli, kdy bude rozprava o kompromisech, které schválíme 23. Teď na chvíli přerušujeme jednání, ale prosím, nevzdalujte se příliš daleko. Drazí kolegové, doporučuji, abychom eh, znovu obnovili naši práci. Máme přesně půl hodinu na to, abychom vyslechli eh, pana komisaře, který nás informuje o návrzích, které byly schválené a které se dotýkají jak celku strukturálních fondů z Evropského sociálního fondu. Já mu dám slovo bez dalších průtahů a musel se, zdržel se na tiskové konferenci. Eh, Dámy a pánové, eh, hezké odpoledne. Omlouvám se za prodlevu, ale eh, podepisoval jsem tři dokumenty, o kterých jsme dnes měli tiskovou zprávu společně s komisařem Hánem. Bylo mnoho, mnoho dotazů, zejména o jednom aspektu, Eh, celého tohoto balíčku, který byl dnes přijat. Eh, já jsem si jist, že i vy budete mít dotazy na toto téma, na které jsem připraven odpovědět, a to nyní i případně později. Eh, začnu začnu tím, že chci zdůraznit, že to, co jsme diskutovali dnes, je souvisí s projevem pana předsedy, projevem o stavu Unie. Eh, který pronesl eh, ve Štrasburku před Evropským parlamentem. Evropa skutečně je eh, v mezním bodě a je zcela jasné, že je ohrožen budoucí růst. Nedávné projekce ukázaly, že růst v mnoha zemích na celém světě, zejména v rozvinutých měste, v zemích, klesá a Evropská unie není výjimko. V druhém kvartálu tohoto roku růst HDP měřený přes čtyři kvartály klesal a klesl až pod 2%. Další vážné téma je téma zaměstnanosti. V kontrastu k našemu hodnocení jarního období, kdy byly předpoklady eh, eh, dobré, nyní začínáme mít obavy o krizi zaměstnanosti, která se projeví celou řadou negativních aspektů. Jednak vysoká eh, strukturální nezaměstnanost z dopady na rozpočet, eh, spojená s malými prospekty růstu a zvyšující se sociální exkluzí a exkluzí z trhu práce. Dále eh, zvyšující se úroveň nezaměstnatelnosti Částečný nárůst eh, zaměstnanosti eh, spočívá zejména, se odehrává zejména díky dočasným pracovním místům. Za další, eh, riziko vysoké nezaměstnanosti mladých. Nezaměstnanost mladých je stále velmi vysoká a za další zvyšující se sociální tenze v důsledku krize eh, na trhu zaměstnanosti a v důsledku provádění úsporných opatření v mnoha členských státech a zvyšující se nerovnost mezi obyvateli. Eh, Evropané stále více eh, si myslejí, že náklady na krizi nejsou rozděleny rovnoměrně, že chudí trpí nejvíce, což vede k potenciálně výbušné sociální situaci. Reforma trhu práce a další reformy, eh, které mají utlumit eh, eh, efekty nepříznivé růstu na trh práce, mohou být úspěšně pouze tehdy, pokud bude docházet k vytváření nových pracovních míst. Proto je naprosto zásadní, aby Evropská unie i nadále pokračovala v dlouhodobých strukturálních reformách se zvýšeným důrazem na potenciální růst a vytváření nových pracovních míst. Paní předsedkyně, vážení poslanci, ačkoliv eh, hlavní odpovědnost za politiku pracovního trhu leží na členských státech, Evropská unie, zejména rozpočet Evropské unie, se na nich může výrazně podílet. Eh, komuniké o rozpočtu pro Evropu 2020, eh, přijatý komisí minulý červen, ukazuje, jak se bude Evropská unie podílet na této aktivitě. Podle mého názoru jsou důležité pro dnešní diskusi dva body. Jednak eh, téma solidarity, Eh, které je zakotvené v celém tomto návrhu, solidarita s nejchudšími eh, členskými státy a regiony a solidarita s eh, nejzranitelnějšími občany EU. A za další, dal, velká část rozpočtu se bude zaměřovat na zaměstnávání lidí a podporu hospodářského růstu, což úzce souvisí s celkovou vizí EU 2020 jako naší strategie pro chytrý, inteligentní a udržitelný růst. Jsem velice rád, že komise dnes přijala eh, politiku soudržnosti a zaměstnanosti jako první návrh finančních nástrojů propojených s příštím víceletým finančním rámcem. Je velice důležité nezapomínat na tři nástroje v této oblasti, oblasti sociální politiky, ESF, EGF a nový program pro sociální změny a inovace e, jsou sice oddělené, ale zároveň jsou velice úzce propojené a je naprosto zásadní, abychom zajistili jejich, e, i, e, jejich úzce, úzké propojení do budoucna. Chci využít tuto příležitost k tomu, abych hovořil o několika změnách, které jsme zavedli, tak abychom zajistili, že tyto systémy budou i nadále aktuální i v budoucích dobách, i v budoucích těžkých dobách. Začnu Evropským sociálním fondem. Jak oznámila komise v červnovém komuniké o víceletém finančním rámci, sociální fond a jeho priority budou do budoucna plně harmonizovány se strategií EU 2020. Sociální fond se zaměří na čtyři klíčové oblasti zaměstnanost a mobilita pracovních sil, eh, dovednosti a celoživotní vzdělávání, sociální inkluze a boj proti chudobě a institucionální kapacita a veřejná zpráva. Toto jsou oblasti, které budou rozloženy na investiční priority, které budou podporovat provádění jednotlivých pokynových okruhů a konkrétně okruhů pokynů 7 až 10 a vlajková iniciativa a zejména Evropská platforma proti chudobě a sociálnímu vylučování a vytváření nových pracovních míst jsou hlavními prioritami. Chci zvláštně zdůraznit eh, důležitá témata, která musíme řešit prioritně, včetně boj, boje s nezaměstnaním mladých a eh, vyšší začlenění marginalizovaných komunit, jako jsou Romové. Obecně i vzato jsem přesvědčen o tom, že lze eh, pro implementa, implementaci boje proti sociálnímu vlučování udělat daleko více. Jsem velice rád, že kolegium přijalo můj názor rezervovat alespoň 20 ESF na tuto oblast boj proti diskriminaci eh, na základě všech možných faktorů a pro, eh, po, propagace genderové rovnosti jsou eh, naprosto horizontální témata, která pomohou dosáhnout celkových cílů sociálního fondu. Komise očekává, že se členské státy soustředí v, eh, z hlediska investic prostředků ze sociálního fondu na národní eh, programy v této oblasti a eh, budou je používat v souladu s doporučeními EU. Zaměří se přitom na konkrétní priority, zejména se jedná o rozvinuté regiony a členské státy, kde bude k dispozici menší množství finančních prostředků ESF. E. Jak jsme již oznámili, návrh komise bude mít celou řadu podmínek a bude obsahovat nový systém hodnocení. Vážení poslanci, až doteď Evropský sociální fond se eh, se podíl na rozpočtu eh, množstvím odsouhlaseným členskými státy. Za posledních 20 let eh, se tento podíl snížil ze 40% na zhruba 22%. V mezidobí Evropská rada stále volá po vyšších investicích do zaměstnanosti, lidského kapitálu a boji proti sociálnímu vylučování a chudobě. Eh, je zastává názor, že by tento rozpor mezi našimi politickými, eh, politickými hledisky a skutečnými alokacemi rozpočtu měla odstranit. V následných rozhovorech bude komise se pečlivě zasazovat o to, aby zajistila, že eh, bude k dispozici náležitá část rozpočtu právě pro sociální fond. Chceme stanovit minimální procento podpory sociálního fondu a to pro všechny kategorie regionů což znamená 25 pro konvergenční regiony, 40 pro eh, přechodné regiony a 52 pro eh, konkurenční regiony. Abych, řekl, abych to řekl úplně jasně, nejedná se o jeden univerzální přístup, jak vidíte. Je to jaksi přístup eh, minimálního nutné, minimálních nutných potřeb, tak abychom zajistili rovnost mezi regiony. V určitých regionech se tyto podíly budou ještě navyšovat. Musíme zároveň však zajistit, že ESF bude využíván efektivně a účinně v terénu. Eh, musíme zajistit, že fondy Evropské unie budou lépe spolupracovat. Eh, návrh tím pádem eh, proto zohledňuje několik koordinačních mechanismů na úrovni Evropské unie, na úrovni členských států, jednotlivých regionů a komunit, tak, aby se zajistil těsnější a koordinovanější přístup. Nakonec, komise chce pokračovat i se zjednodušováním Evropského sociálního fondu, zejména pokud jde o příjemce, konečné příjemce peněz. Eh, budeme hovořit eh, zejména o dalším zjednodušení eh, pole nákladů, podpoříme vyšší míru standardizace a zvýšení právní jistoty pro členské státy. Další důležitý aspekt zjednodušování zahrnuje společné akční plány, které budou obsahovat sadu aktivit, které budou souhlaseny společně s komisí během provádění. Eh, platby a eh, kontroly budou záviset na plnění milníků a na výstupních cílech. Jak vidíte, hodláme tento návrh učinit co nejsilnějším v rámci politiky soudržnosti. Komise je přesvědčena o tom, že toto je jediný způsob, jaký můžeme postupovat, pokud chceme vytvořit důvěryhodný systém, který podpoří, eh, který podpoří konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst eh, v Evropské unii. Nicméně, jako je tomu strukturálních fondů vždy, eh, úspěch bude záviset na využívání této příležitosti, kterou dáváme k dispozici. Vážení poslanci, druhý nástroj, o kterém chci dnes mluvit, je eh, GAF, což je klíčový fond pro eh, sociální Evropu, který i nadále musí pro období 2014 až 2020 pokračovat tak, jak funguje teď. Eh, je to nástroj solidarity kteří byli, pro, pro lidi, kteří byli propuštěni v důsledku opatření, která nejsou v jejich, která nejsou, kterou, která nemůžou ovládat. V Komise v nedávné době obdržela 72 přihlášek z 19 členských států o, o, s žádostmi o pomoc z tohoto fondu e, s celkovou částkou e, s, s celkovou částkou více než 320 milionů euro. Na druhou stranu je jasné, že musíme zajistit, že tento fond bude užíván efektivně. Chci zdůraznit, že základní mechanismus tohoto fondu bude zachován do budoucna. Tím pádem eh, zůstane v platnosti většina pravidel, tak jak je známe. Eh, například ten práh 500 propuštěných lidí, 24 měsíců pro, impl- pro implementaci eh, a provedení náležitých opatření. A navíc bude tento fond veden mimo rozpočet EU. Maximální množství finančních prostředků bude méně, o někud sníženo, bude to nyní 430 milionů euro. Budou v tomto nařízení budou čtyři nové prvky. Jednak eh, komise navrhne rozšíření pole působnosti EF na nové kategorie pracovníků, eh, které jsou momentálně vyloučeny. V praxi to znamená například dočasní pracovníci, eh, pracovníci se smlouvou na dobu určitou, OSVČ a manažeři mikrospolečností malých a středně velkých podniků v souladu s tím, aby se zohlednili možné budoucí dopady obchodních smluv EU bude pole působnosti EGF eh, rozšířeno i tak, aby poskytovalo podporu zemědělcům. Fond bude eh, nadále poskytovat asistenci pracovníkům, kteří přišli o práci kvůli strukturálním změnám v světovém obchodu a v důsledku velkých neočekávaných krizí, které mají výrazné negativní důsledky na zaměstnanost a lokální ekonomiku. Za další, Eh, míra spolufinancování tohoto fondu bude upravena tak, aby zde byly 50% příspěvky na náklady balíčku a jeho provádění. Ale zároveň zde bude možnost zvýšit eh, tuto sazbu na 65%, a to pro ty členské státy, které eh, podle strukturálních fondů mají konvergenční regiony. Tím umožníme, že bude mít eh, více pracovníků podpořených se stejným rozpočtem z EU a zároveň zohledníme bohatství jednotlivých zemí a regionů, které jsou zasaženy, což znamená, že posílíme aspekt solidarity. A nakonec Administrativní zátěž eh, tu chceme snižovat, procedury budeme zjednodušovat, zejména v krátkodobém hledisku. Budeme z členských států potřebovat méně informací, když budou podávat přihlášky. To znamená, že eh, jdeme cestou menší byrokracie. Rovněž jsme si stanovili tříměsíční termín pro eh, vypořádání přihlášek a žádostí, což zkrátí dobu čekání mezi podáním přihlášky a obdržením plateb. Vážení poslanci, nyní se dostávám ke třetímu nástroji návrh Komise nového programu pro inovace a sociální změny, který je založen na třech existujících nástrojích. Je to pokrok, eh, mikrofinance a eh, doplňuje další nástroje, například ESF nebo EGF. Rozpočet na, rok, eh, na roky 2014 až 2020 bude celkem 958 milionů euro. Přesně. Tento Program podpoří snahy členských států podporovat zaměstnanost a sociální systémy a umožní jim implementovat, snáze implementovat legislativu EU. Klíčovým cílem tohoto programu je eh, podporovat sociální inovaci, eh, sociálním experimentováním. Eh, vzhledem k tomu, že rozpočty členských států jsou pod velkým tlakem a roste potřeba sociální intervence, je nacházení inovativních řešení. Máme zde několik velmi dobrých příkladů které budeme podporovat a postupně budou vznikat další. Tento program eh, bude pomáhat občanům EU nacházet práci v jiných zemích eh, pomocí sítě EURES eh, která momentálně poskytuje informace pro lidi hledající práci na celém evropském trhu. Na začátku tohoto měsíce portál EURES nabízel více než 1,2 milionu 1,2 milionu pracovních míst, obsahoval 700 tisíc životopisů a e, účastnilo se ho až 5 tisíc zaměstnavatelů, což je nejfrekventovanější webová stránka. E, každý rok zhruba 100 tisíc lidí nalezne novou práci prostřednictvím tohoto portálu. V kontextu vysoké nezaměstnanosti komise navrhuje, že by se z portálu EURES eh, udělal eh, přesnější nástroj pro eh, spárování nabízených pracovních míst a požadavku ze strany pracovníků. Rovněž se bude zavádět nový program Vaše první práce v rámci serveru EURES, což bude směrované cílené zejména na mladé lidi. Jak doufáme, budeme zde mít možnost zaměstnat až 5000 mladých lidí ročně. Nový program bude zároveň univerzálním místem podpory pro získávání mikrofinancování na celé Evropě. Bude pomáhat rizikovým skupinám, mladým lidem, migrantům a nezaměstnaným, tak aby ti to mohli založit vlastní firmu na základě momentálních mikroúvěrových schémat. Eh, dosavadní výsledky jsou poměrně pozitivní. Eh, máme zde 8 poskytovatelů mikroúvěrů v sedmi členských státech a e, připravujeme podpis dalších smluv s několika dalšími poskytovateli do konce tohoto roku. E, v důsledku toho již obdrželi stovky podnikatelů finanční podporu. E, průměrně se jedná o 430 až 450 milionů euro na období mezi roky 2014 až 2020. Program rovněž bude podporovat vybudovávání kapacity mikroúvěrových institucí pracujících v terénu. Nakonec tento program bude poskytovat přístup k finančním prostředkům pro sociální firmy, což jsou firmy, jejichž eh, hlavním úkolem není maximalizovat profit, ale spíše starat se o společnost, kteří nemají soukromé vlastníky nebo podílníky. Vážení poslanci, jak víte, naše návrhy jsou výsledkem mnoha diskusí a mnoha for, včetně for zde na půdě Evropského parlamentu. My jsme velice pečlivě naslouchali eh, vašim argumentům, učili se z, minulo, z minulých zkušeností a předložili jsme před vás to, co si myslíme a čemu věříme, že že nejlepší možný návrh. Eh, těším se na vaše reakce a názory. Jsem rovněž připraven hájit, případně dovysvětlit cokoliv, co navrhujeme my. Eh, věřím, že se mohu spolehnout na podporu toho výboru, tak, aby se nám podařilo zachovat vše dobré, co v tomto návrhu je v celém procesu jeho projednávání. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur le commissaire. Je vais frustrer. Děkuji vám. A Bohužel eh, pan komisař doradil, dorazil s půlhodinovým spožděním, takže máme už jenom 10 minut tlumočení. Eh, mohli bychom ještě s trochou úsilí tady zůstat to eh, čtvrt hodiny déle, ale bohužel musím omezit vaše příspěvky na dvě minuty. A nyní dám slovo panu Orimu a pak panu Sarkasovi. Köszönöm szépen. Cím, cím Děkuji, paní předsedkyně, jen velice stručně, protože se jedná pouze o první kolo výměny názoru. Samozřejmě musíme znát podrobnosti tohoto návrhu, ale zaznamenal jsem tu několik takových protiřečení z toho, co jsme si vyslechli a rád bych to měl objasněno v rámci politiky soudržnosti by sociální e, fond e, měl hrát větší roli, to je v pořádku, nicméně za komisi myslíte si, že a ta druhá strana, když se zamýšlím nad Maďarskem, by možná bylo dobré, kdyby se vydávalo méně nad e, přebudováváním hlavních náměstí a více by se soustředila pozornost na vytváření pracovních příležitostí. A Myslím si, že tedy v této oblasti existuje prostor pro zlepšení. Co se týče EGF, eh, rozšiřování jeho působnosti by mohlo být eh, riskantní. Mohlo by to sebou přinášet určitou míru rizika, i kdybychom eh, nevyužili veškeré dostupné prostředky. Mohlo by se to eh, velice rychle změnit, pokud bychom jeho působnost rozšířili a neměli bychom dostatek prostředků. A je třeba to mít na paměti, je třeba mít eh, na paměti hotové myšlenky, tedy ohledně toho, co učiníme pokud A, a možná by nebylo špatné, kdybychom uplatňovali takový tematičtější přístup. Co se týče eh, zaměstnávání mladých a této priority, to je velice dobrá myšlenka, ale možná bychom se měli jasněji zaměřit na ty oblasti, kde opravdu můžeme eh, činit určité opravdové odhady toho, kde jsou tedy nedostatky zaměstnanosti a pak tedy připravit eh, ty nezaměstnané lidi právě na ty druhy práce na ta odvětví, kde tedy eh, je to zapotřeby, eh, kde jsou největší nedostatky nebo budou v budoucnu. Co se týče mikrofinancování, eh, je v našem společném zájmu, aby toto bylo úspěšné a a doufáme tedy, že v tomto uvidíme více podrobností, až tedy se s tímto návrhem více seznámíme, takže to bylo stručně řečeno. Děkuji vám a dvě minuty pan Sargas a pak paní Harkin. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já doufám, protože tato debata si vyžaduje více při, době eh, doby než dvě minuty, že budeme mít ještě příležitosti, abychom probrali všechny otázky. Dnes se soustředím pouze na jeden bod, který považuji za ten nejvíce znepokojící. A to proto, že se ani neobjevil ve eh, vašem příspěvku, ani v těch změnách, které ESF eh, v dokumentu ohlašuje. A je to podstatná změna, je to opravdu změna, tedy kondicionalita tohoto fondu, fondu vůči či makroekonomické situaci změny. Ta revoluční změna v návrhu komise je ta, že hovoří o ESF v budoucnu, tak, jako tomu bylo již v minulosti, tedy že z fondu mm, ten Evropský sociální fond může být pozastaven, v zemích, které neplní podmínky, hospodářské podmínky, tak jako to bylo v minulosti s Fondem soudržnosti. Je tu tedy ta podmíněnost, že příjemci tohoto fondu, tedy nezaměstnanění, ti vyloučení ze společnosti, eh, jednoznačně přijdou o tuto podporu. A to je opravdu velké znepokojení. Tady se zavádí nová sociální horizontální doložka v evropské politice a to je tedy ta doložka eh, makroekonomické makroekonomické váhy. A toto si myslím, že by mělo být ale podrobeno právě těm sociálním cílům. Já vám, vás chci ujistit, to povede rozhodně k závažným problémům, které pocítí naši občané a rozhodně to bude znamenat i problémy pro naši politickou stranu. To si buďte jistí. Madame Arkin a pak paní Šreta. Děkuji, paní předsedkyně. Několik obecných připomínek. Na úvod, pane komisaři, bych se chtěla připojit k tomu, co řekl pan Serkas, který k té kondicionalitě ve spojení s makroekonomickou pozicí zemí. Tady bych si přála co nejvíce možného objasnění. Také mne těší to, že ESF bude Eh, opravdu významný v té oblasti politiky soudržnosti, ale to ostatní, eh, co to vše překrývá, je nutné ještě objasnit. Také Eh, vy jste se zmínil v připomínkách o EGF a já bych to v podstatě i podpořila, co se týče tedy toho rozšíření těch pracujících, kteří tedy mohou eh, se přihlásit o pomoc EGF. Ale co se týče zemědělců, oni eh, tedy možná budou mít přístup EGF, ale vy to zmiňujete v té stejné větě jako jako obchodní dohody. Eh, je to proto z, té, z toho důvodu, že to budeme mít ty obchodní dohody, tak eh, zemědělci budou mít přístup k EGF. Já bych to ráda měla objasněné. A také plánuje se, že to budou tedy podmínky pro eh, přístup zemědělců k EGF. A mohl byste to tedy objasnit lépe? Situace závažných krizí, to opravdu je dobrá myšlenka, ale přála bych si, aby to bylo velice jasné. Spolufinancování, to vždycky bylo problematické. Jen včera jsme tu měli eh, první žádost eh, pro Řecko, ale opravdu potřebujeme tedy tu otázku eh, kofinancování vyřešit ve světle toho, jak to může zablokovat fungování EGF. Já vím tedy, že je tu ta možnost navýšení až na těch 65%, to někoho může velice zajímat, že by se to třeba ještě zvýšilo. Pak je tu ta tříměsíční lhuta, myslím si, že otázka EGF tedy povzbudí některé členské státy, aby ty fondy využívaly pro účely um, ještě vytváření dalších pracovních míst. A to je stručně vše. Děkuji. Děkuji paní Šretra a pak paní Moran Šartí. Ja, vielen Dank. Um, ich... Mnohokrát děkuji. Chtěla bych říci, že jsem toho názoru, že tedy te, se v vašich návrzích vítězí také ti odvážní na čísla, která jste tady zmínil, ukazují, že to bude obtížné obhajovat. Mohu vám říci, že naše skupina to bude hájit, protože to považujeme za správné, protože to, co má být dosaženo v roce 2020, tak to může být dosaženo. A také obsah Evropy EU 2020, to znamená obrovské rozšíření tohoto fondu. Musíme se podívat na to, že je to zisk pro regiony. Mám dvě otázky, které se týkají EGF, jak to míníte s, tou, eh, s tím spolufinancováním Convention Countries? Znamená to EGF eh, a stoprocentní podporu, anebo jsem to pochopila nesprávně? Paní Mano Šertě, pak paní Rapty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, já chci říci, že po Teď, když eh, jsem vás takto vyslechla po vaší tiskové konferenci, tu mám několik otázek bodu. První se týká té podmíněnosti. Chceme skutečně se angažovat v tomto principu jako se dvojího postihu u zemí, které už jsou tak eh, v těžké, svízelné situaci, když je budeme žádat ještě o více spolufinancování, když to je pro ně velmi náročné. A tady se připojuji k tomu, co říkal pan Serkas je to opravdu příliš těžké a může to zabránit přístupu k těm financím. Za druhé, hovořil jste o zapojení mladých lidí na, do trhu práce. Ale přece první páka, které musíme využít, to je e, proti tomu, aby lidé odcházeli ze vzdělávacího systému bez kvalifikací, protože čím více těchto lidí bude, tím více budeme potřebovat sociální podpory a bude to eh, eh, takový začarovaný kruh. Takže je potřeba, abychom eh, to zlo řešili u jeho kořene. Jinak budeme pořád mít tyto mladé nespokojené. Za třetí. Nehovořil jste o obnově pracovních míst nejsme na úrovni dosažení stejné kvalifika- rovné kvalifikace, protože ta fyzionomie, ten kontext, obsah eh, těch, těch pracovních míst se změní do roku 2020 a sociální fond se musí mobilizovat i v tomto směru a vy jste o tom nic neřekl. My budeme opravdu eh, se hodně zajímat o to, jak se bude mobilizovat eh, Evropský sociální fond za tímto účelem. Pak je tu otázka EGF pro zemědělce. 430 milionů eur nové populace, které by měly mít přístup k EGF. Na základě jakých kritérií? A pak je tady otázka mobilizace eh, té potravinové pomoci pro nejchudší, protože i v tomto případě nemůžeme to nechat stranou, nesmíme ponechat to v nějaké bílé zóně. Na paní Rapty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla eh, poděkovat panu ehm, komisaři za jeho projev. Eh, přináší nám určitou míru naděje, ale chci se vás zeptat na následující. Nahlížíte optimisticky na to, že toto opravdu může být zrealizováno? A ještě co se týče té tříměsíční lhuty od podání žádosti až po přidělení finančních prostředků, my jsme to také zmínili v té otázce e, s ústním odpovězením, kterou položila paní předsedkyně, která byla projednávána ve Štrasburku. E, další otázka. Hovořil jste o vytváření nových pracovních míst, ale když toto zmiňujete, je třeba mít na paměti eh, opravdu důstojná pracovní místa. Ta otázka důstojnosti v pracovním poměru eh, je velice napojená na to, co je v podstatě obsaženo v samotné smlouvě. V Řecku v nedávné době trojka požádala my víme, že Evropská komise je členem trojky, takže trojka požádala o snížení eh, hodnot eh, platů v kolektivních smlouvách. To znamená, na jedné straně nám něco nabízíte jednou rukou, a druhou rukou nám zase odebíráte. Takže Máme tu tedy kolektivní smlouvy, které jsou něčím výsostně důležitým pro pracující. V podstatě jsou to takovou červenou linií pro nás a byla bych ráda, kdybyste se k tomu vyjádřil. A ještě jednu věc. Otázka um, propouštění z důvodu uh, hospodářské krize, konkrétně v, ve veřejném sektoru. Paní Regner. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich kann besonders kurz sein. Eh, Moje první otázka. Evropský globalizační fond. O tom už tady byla zmínka a já souhlasím s připomínkami, které tady padly. Moje druhá otázka, která tady také byla zmíněna. Konkrétní otázka na vás, pane komisaři. Co jste myslel s tím eh, programem pomoci, výživové pomoci? Jedná se tady o velké sumy a samozřejmě se musíme podívat, kde tyto prostředky skutečně chybí. Takže tady bych ráda měla konkrétnější údaje. Děkuji. Pan Tomas Mann. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, eh, eh, je velice dobré slyšet váš projev eh, ve smyslu, že se musí zjednodušovat. Máme nové standardy, musíme se podívat na to, kam směřujeme. Náš cíl je samozřejmě velice důležitý. já si myslím, že toto je eh, v podstatě nejjednodušší nástroj, který můžeme použít pro vytváření evropské přidané hodnoty, kterou lidé opravdu zažijí. Eh, musíme se zaměřit na to, aby ESF, eh, který je nyní součástí strategie 2020, nepodniká pouze opatření, která budou napravovat to, co už se stalo, ale aby fungovaly preventivně a aby mohl pomoct. To je velice důležité. Já bych si přál, kdyby zejména eh, bylo důležité téma boje s nezaměstnaností u mladých. Já neustále postrádám příklady z různých zemí, kde se říká, chceme nejlepší postupy, ale, už, ale jenom z některých legionů přichází příklady. Já si myslím, že toto můžeme využít pro vzájemné motivování se a Myslím si, že k tomu můžeme použít to, že existuje ten princip kofinancování. V některých zemích je však velice obtížné získat ty příspěvky z jejich strany. Existuje nějaký systém podpor, kde by se mohlo říci, že podpora bude založena na, dejme, na hodinách, eh, a že by se dalo hodnotit, jaké, jaká aktivita bude potřeba z jejich strany. Takže eh, v zásadě chci podpořit to, aby EES eh, e dále bojovalo o ESF. My budeme jednoznačně na vaší straně. Um, Madame Turinen. Paní Turinen, pak paní Gens. Uh, eh, thanks a lot. Uh, I agree. Děkuji. Já Souhlasím s těmi výzvami, které jste zmínil, které stojí před námi. Mm, s tím rozhodně všichni souhlasíme. Nicméně e, říkám si, jak je to s tím napojením na podmíněnost e, ve světle s makroekonomikou a také jasné propojení s tím šestým balíčkem, který byl minulý týden schválen. Protože pokud si přejeme zaměstnanost a růst, tak tedy nevidím která část toho šestého balíčku a té podmíněnosti a makroekonomických politik může posílit eh, růst a zaměstnanost, protože situace eh, v země, která je hluboce zadložena s hlubokým deficitem, tak tam nemůžete jednoduše eh, seškrtat ještě více a, a očekávat růst. To není správná cesta a riskovali bychom opravdu negativní procyklický vývoj. Měli jsme tu tedy ten šestý balíček a já nevím, pak jestli prostřednictvím všech těchto metod eh, dojdete k tomu požadovanému výsledku. Ale kromě toho chci říci, že tam zazněla také celá řada dobrých a zajímavých bodů, které jste tedy eh, zdůraznil, to, co vyčlenujete na Evropský sociální fond a na boj proti chudobě eh, ale eh, jak jistě víte, my opravdu nahlížíme skepticky na to, abychom vydávali prostředky eh, z globalizačního fondu a bez nějaké restrukturalizace v Evropě. Děkuji. Eh, Děkuji. Jen velice stručně chci připojit ještě několik poznámek. Zjednodušení administrativy ESF, to je dobré a vítáme to. Nicméně měli bychom vynakládat eh, nátlak eh, více na členské státy. Měly by to být dodatečná pravidla pro to, aby ty operační programy opravdu eh, byly v souladu se strategií Evropa 2020 a myslím si, že ta, to zjednodušení by právě nešlo touto cestou. Nikde tu nevidím mikroregiony. A to je opravdu eh, součástí té naší strategie pro venkov. Otázka podmíněnosti, ta je pro nás nepřijatelná, ale eh, něco, co bychom pro tu podmíněnost eh, potřebovali, je teda zajistit, že to bude opravdu fungovat a že to nepovede k další diskriminaci a segregaci. Ano, potřebujeme tu podmíněnost, ale ne tak, jak vy ji navrhujete strategie pro eh, Romy a ta se tu neobjevuje v tomto návrhu. Boj eh, proti chudobě, ano, my v podstatě neučiníme, nedosáhneme pokroku, pokud eh, nezvolíme ten správný přístup ve prospěch rozvoje. To se tu objevilo, ale jenom velice málo. Pak ještě jedna připomínka k EGF rozšíření působnosti a jak je to, jaké je toto propojení na ty podpory, to tady nevidím. Další inovativní program tady mě těší, že mikrofinancování sem bylo zahrnuto, nicméně ten prvek Evropského sociálního fondu to nějak nevidím. Takže já bych ráda věděla tedy, jak to bude všechno fungovat v budoucnu. Dobrá, myslím, že nás opustí každou chvíli tlumočníci, takže dokončíme zasedání anglicky. Leda, že by ještě pokryli alespoň moji otázku a vy potom můžete odpovědět anglicky. Takže já chci dát najevo určité znepokojení, když se podíváme na celý balíček. Samozřejmě závisí na kolegiu, vy jste jen jedním z členů kolegia, ale po rozhodnutích se summitu 21. července na pomoci Řecku vidíme, jak to dopadlo se strukturálními fondy, které měly být eh, určitým ohniskem podpory, které půjdou nad rámec eh, plánu úspor. A teď, když se podíváme na strukturální fondy, já tady vidím rozpor. Takže nevím, jak na jedné straně, když nějaká země musí eh, činit škrty a úspory a my můžeme říct, my podpoříme aktivitu strukturálními fondy a potom tatáž komise akceptuje, že úplně rozbijeme tu možnost podpořit aktivitu a jsou tady tyto makroekonomické sankce. Takže eh, to mi musíte vysvětlit, jak to potom má fungovat v praxi. Já si vzpomínám, že váš bývalý Eh, generální ředitel říká, že bychom měli úplně z tohoto vystoupit z horizontálního nařízení. Paní Šletr teď říká, že, by to, že bychom přicházeli o peníze, ale já si myslím, že tady hrozí určité riziko, že sociální otázka už nebude řešena vůbec. Stane se něčím druhotným oproti všem dalším cílům. Otázka soudržnosti například. Jistě, že eh, tady mají samotná, samot, regiony a území mají obrovsk, obrovskou zodpovědnost a musí být mobilizovány. Ale tady dochází k určitém inverzi těch faktorů. Místo, abychom sociální otázku kladli jako něco, co souvisí s soudržností, tak my tady máme soudržnost a sociální otázky jenom něco takového doprovodného. Ale když se podívám na ty rozpočtové částky, já jsem říkala, že ta, tento výbor vás s vám bude souhlasit v tom, že je potřeba zvýšit součást Evropského sociálního fondu v rozpočtu a tak dále, že s vás v tom podpoříme. Ale najednou tady jsou i zemědělci a další, takže mně připadá, že to, co získáme na straně jedné, zase odpadne na straně druhé. V tom horizontálním nařízení eh, k tomu jste zatím ještě nic neříkal, možná to tam někde je, ohledně té myšlenky, abychom státům nedávali peníze, které nebudou vynaloženy ze strukturálních fondů, ale využít je na eh, nějaké od, účely všeobecného evropského zájmu. Takže toto je první výměna názoru a teď už nám odpovíte anglicky, co nejstručněji, prosím. For uh, the delay which caused losing the other languages.